Okay, ladies and gentlemen. If you want, we can start. Technique is okay. Dobrý den, dámy a pánové. Můžeme začít. Potřebujeme trochu času na přípravu, ale teď je všechno v pořádku, takže chtěl bych vás všechny vřele přivítat. Návrh pořadu jednání je k dispozici. Myslím, že máte ve svých materiálech je tady několik eh, věcí, malých změn. Bod 8 byl nahrazen prezentací ze strany komise, co se týče současného stavu úpadkového práva a plánovaných evropských eh, opatření v této oblasti. To je jediná změna, kterou jsme provedli, pokud s tím tedy nikdo nemá žádný problém. A druhá věc, ne, nic víc, žádná Další oznámení nemám. Dobře. Můžeme tedy začít. Financierungsfazilität. Dnes budeme tedy představovat eh, systém Connecting Europe, eh, nástroj pro propojení Evropy, včetně iniciativy projektových eh, dluhopisů. Dále budeme také prezentovat specifická od, specifické odvětové dopady pokynů pro transevropskou energetickou telekomuniční infrastrukturu. Je to těžko pochopitelné, ale tento projekt je velmi důležitý a pro proto zde máme četné zástupce komise, kteří eh, budou eh, prezentovat eh, společně. Dohodli jsme se na tom, že budou předkládat nejrůznější aspekty tohoto tématu. Chtěl bych všechny přivítat eh, zástupce komise a prosím vás, abyste tedy zahájili svou prezentaci. V jakém pořadí to uděláme? Vy tedy začnete, takže v pořádku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za příležitost, aby komise mohla pohovořit o nástroji pro propojení Evropy Budeme to prezentovat integrovaným způsobem, podobně jako tento nástroj. Je to integrovaný nástroj mezi jednotlivými sektory. Budeme tady hovořit eh, v různém pořadí, ale budeme hovořit jednak o samotném kontextu eh, nástroje, jak funguje a co je asi důležitější, budeme prezentovat eh, oblast energetiky, dále dimenzi informační společnosti, ty dané nástroje a budeme pak hovořit i o inovativních finančních nástrojích, především o projektových obligacích, které budou také prezentovány ze strany komise. Co se týče nástroje pro propojení Evropy, jedná se o e, část celkového balíčku, který byl předložen 19.10. E, v rámci víceletého finančního rámce a také jako politický příspěvek e, k agendě růstu a také dokončení vnitřního trhu. Tento nástroj pro propojení Evropy se týká integrace, synergii a také přidané hodnoty v Evropské unii. Chceme zajistit integraci mezi třemi sektory informační společností, energetikou a dopravou. Chceme zajistit integraci a synergii mezi plánováním a regulačním rámcem, který jsme navrhli v třech sektorech ve formě deseti guidelines, a také chceme zjistit synergii mezi soukromým a veřejným financováním do různé míry v rámci těchto tří sektorů a také jsme se pokusili identifikovat přidanou hodnotu těchto nástrojů a posílit je spolu v komplementaratě ze strany členských států a jednotlivých hráčů v daných sektorech v průmyslu. A nad rámec národního financování jsme udělali také vše proto, aby tento nástroj přinesl přidanou hodnotu dalším různým nástrojům na úrovni Evropské unie, především v oblasti regionálního financování, financování výzkumu a vývoje, horizontu 2020 a dalších nástrojů, které jsou k dispozici v oblasti vnější zahraniční politiky Evropské unie. Takže myslím si, že zástupci komise, zastupují čtyři generální ředitele. Velice úzce jsme spolu spolupracovali, abychom připravili tento nástroj. Takže pokud mohu, tak budeme prezentovat tuto prezentaci, kterou potom předáme i písemně. Co je asi důležité, abychom se podívali dnes dopoledne na energetiku, na informační společnost a vrátím se pouze k základním elementům tohoto nástroje, to znamená k přidané hodnotě tohoto nástroje, k pojmu, že tento nástroj má podpořit především infrastruktury, které jsou zapotřebí pro rozvoj náležitého fungování vnitřního trhu a také evropské infrastruktury, která podporuje naši konkurenceschopnost. Jednak z hlediska obecného ekonomického rozvoje ve všech třích sektorech. Jsou to takové hnací motory naší ekonomické konkurenceschopnosti a také je to základ pro naši konkurenceschopnost v každém jednotlivém sektoru, kde najdete informační společnost, energetiku, dopravu a v těchto oblastech najdete evropské společnosti, které jsou na špici, světové špici, které mají eh, zařízení, systémy, takže se zaměříme právě na takové nástroje, které podpoří konkurenceschopnost eh, Evropy v těchto třech eh, jednotlivých sektorech. Pokud vám mohu ukázat investiční potřeby, které jsme identifikovali, je to trošku Eh, taková dvojaká věc, protože tady máme zastoupené všechny tři sektory a na druhé straně ty guideliny, ty pokyny, které doplňují tento nástroj a také seznam projektů, který je připojen s tímto nástrojem pro propojení Evropy. Tak v tomto ohledu jsme udělali vše pro to, abychom zúžili investice které jsou podporovány tímto nástrojem pro propojení Evropy, abychom to omezili na oblasti a projekty, které budou mít maximální dopad eh, a přínos, ale toto je celkový kontext pro dané investice. To znamená, že rozpočet je vám dobře znám, je to 15 miliard eh, euro a ten je alokován do těchto tří sektorů. Ta různá čísla nejen tedy, eh, nebo ne, zohledňují ty potřeby investic, ale potřeby eh, eh, z hlediska veřejného a evropského financování, které doplňuje národní financování a financování ze soukromých zdrojů. Fungování tohoto nástroje opět musí být integrováno a musíme zajistit účinnost, ta bude zcela zásadní kde jsme učinili určitou volbu, kde jsme se rozhodli, že budeme mít centralizo- centralizované řízení eh, tohoto nástroje v praxi, tak eh, není to ani tak otázka pro řízení komise nebo řízení eh, financování, ale je to otázka spolupráce mezi Evropským parlamentem, mezi národními komisemi, kde můžeme identifikovat projekty, které budou zajišťovat maximální přínos pro Evropskou unii. A co se týče eh, samotných eh, nabídkových řízení, opět tento nástroj má naplnit především tento cíl. Také budeme spolupracovat s finančními prostředníky, především s Evropskou investiční bankou, ale k tomu se dostaneme za chvilku, až budeme hovořit o inovativních finančních nástrojích. Co musíme poznamenat, především v oblasti dopravy, Chceme externalizovat administrativní úkoly. Existuje již agentura TNT, výkonná agentura, která bude mít na starosti daný projekt po roce 2014. Bude potom prodloužený její mandát. O tom budeme mluvit, až navrhneme tuto agenturu a nyní zvažujeme, jak to zajistit také v oblasti energetiky a informační společnosti. Pochopitelně implementace praktických projektů, jednotlivých smluv Eh, výběrových řízení. To bude v odpovědnosti členských států a také eh, příjemců eh, těchto nástrojů. Takže v souladu s naším rozpočtovým postupem, rozpočtové revize, jsme chtěli postupovat podobně i v tomto nástroji. Chtěli jsme mít zjednodušený operativní nástroj, Chceme také zajistit vysokou míru flexibility mezi jednotlivými sektory, pokud to bude nezbytně nutné. Bude tady také eh, revize v polovině mandátu. Tyto částky jsou podle našeho názoru rozumné, podle toho, co můžeme dosáhnout. Takže v těchto třech sektorech eh, věříme, že budeme hned od začátku postupovat velice efektivně, nicméně i tak chceme zajistit určitou míru flexibility, pokud to bude nutné. A také zde máme inovativní finanční nástroje. Vidíme tady určité možnosti, velké finanční možnosti, nicméně jsme ještě nevyčlenili účelově tyto finanční prostředky, ale chceme mít rozpočtovou linku, která bude udělována každoročně, která se bude odvíjet od postupné implementace. A chceme také to sladit s ostatními rozpočtovými nástroji Evropské unie. Teď bychom se měli podívat na dvě oblasti, které jsou důležité pro váš výbor a v první řadě to bude energetika. Děkuji. Dobré ráno, dámy a pánové. Já se zaměřím na energetický sektor. Jak jistě víte, máme před sebou nové období. Je potřeba, abychom přijali velmi eh, naléhavá opatření a abychom eh, měli nový přístup eh, k politice energetické. Nejprve musíme dokončit vnitřní trh s energií a musíme Eh, propojit takzvané energetické ostrovy se zbytkem Evropy. A to všechno do roku 2014, respektive 2015, jak se nedávno domluvili šéfové eh, států a vlád. Tato otázka se týká především pobaltských zemí, ale také eh, Eh, Řecka nebo eh, zemí na španělském poloostrově. Kromě toho potřebujeme zajistit bezpečnost dodávek energie. Musíme si být jistí, že budeme mít elektrickou energii a plyn k dispozici kdykoliv, kdy to budeme potřebovat a to za ceny, které budou dostupné. Každý rok, když se blíží zima, tak je riziko, že tu nebude eh, dodávka energie a proto musíme velmi rychle jednat. Musíme bojovat proti závislosti na, jedno, na jednom zdroji, eh, proti této eh, zranitelnosti, která je eh, velmi patrná především ve východní a střední Evropě. Je potřeba, abychom zabránili tomu, abychom, aby členské státy závisely pouze na jednom jediném plynovodu, ku příkladu. Pokud jde o elektrickou energii, tak jistě si vzpomínáte, že v roce 2006 jsme zažili to, že 15 milionů německých eh, občanů, ale také eh, občanů až po severní část Itálie byly bez eh, elektrické e, energie, protože naše dodávky elektrické energie nebyly dostatečně prožné na to, abychom byli schopni čelit technickým potížím. My tedy chceme splnit cíle v oblasti bezpečnosti zásoby nebo dodávek energie proto potřebujeme pružné sítě a musíme být schopni eh, reagovat, pokud je to nutné. Udržitelnost, obnovitelné zdroje energie, to je další téma. Evropa se domluvila na tom, že do dva, roku 2020 budeme mít 20 obnovitelných zdrojů energie a kromě toho jsme se domluvili na tom, že budeme eh, mít nízkouhlíkovou energetiku a e, ekonomii vůbec do roku 2020. 50. To samozřejmě vyžaduje, abychom se posunuli od centralizované k decentralizované výrobě a to zase naopak vyžaduje, abychom měli navzájem propojené sítě, které budou zároveň pružné. Země kolem Severního moře Eh, chtějí využívat eh, větrnou energii a energii vln a tato energie musí být převedena do centra zemí, která jsou většinou eh, vzdálena. To znamená, že na to se musíme soustředit. Kromě toho bychom rádi využili solární energii, která je k dispozici v oblasti Středomoří a ještě jižněji abychom řešili to, že eh, obnovitelné zdroje energie jsou někdy velmi nahodilé a ne, nepředvídatelné, potřebujeme dobře propojené a pružné sítě. To jsou tedy úkoly, které máme před sebou a na tomto pozadí komise navrhla eh, pokyny pro energetickou infrastrukturu. Jejím cílem je, jejich cílem je to, abychom tady vytvořili regulační rámec, který vzbudí investice, které jsou potřeba, investice ze strany soukromého sektoru. Návrh komise identifikoval 12 eh, prioritních oblastí a koridorů, které jsou rozprostřeny do celé Evropské unie. Podívejte se, jak to vypadá. Ty koridory a oblasti jsou znázorněny na mapě, které vidíte právě před sebou, vidíte, že to je devět geografických e, koridorů a tři tematické oblasti, včetně inteligentních sítí, e, sítí CO2 a e, dálnic pro přepravu elektrické energie. Návrh komise, který se týká těchto pokynů, navrhuje mechanismus, který by tyto oblasti a koridory měl transformovat do konkrétních projektů v daném regionu, v regionálním kontextu a zároveň by e, se měly naplnit cíle v oblasti energetické a klimatické politiky. Přístup je pružný, budeme to opakovat každý, každé tři roky, tak abychom mohli do našeho přístupu e, zapracovat nové, nová politická rozhodnutí a zohlednit je v nových navrhovaných nástrojích. Kromě toho ten návrh Eh, předkládá jakýsi soubor nástrojů, který by zajistil to, že investice tady budou dokončeny včas a že také budou ty investice dostatečným způsobem eh, iniciovány, pozbuzovány. Ten návrh především zahrnuje to, že udělování povolení se zrychlí, myslím tedy na povolení u těchto Eh, investic, protože jsme zjistili, že někdy to v těch nejhorších případech eh, trvá dokonce 30 let a většinou více než 10 let eh, dříve, než tedy získáte povolení pro stavbu sítí. My prostě nemáme čas, nemáme 10 let na to, abychom získávali povolení, protože je to skutečně naláhavá záležitost a proto náš návrh navrhuje takové jednokontaktní místo v každém členském státě a maximálně tři roky na udělení daného povolení pro stavbu infrastruktury. Samozřejmě, že e, v Evropě máme velmi vysoké e, standardy v oblasti životního prostředí, jsme na to hrdí a proto náš návrh zavádí e, povinnosti Aktéři musí být více transparentní vzhledem k občanům, vzhledem k ostatním zúčastněným stranám v průběhu celého procesu a zároveň jsou povinni poskytovat co možná nejlepší informace o projektu všem, kteří o ně budou mít zájem. To znamená, že je to skutečně eh, mnoho eh, závazků nebo povinností pro realizovatele projektu. Oblast energetiky se zakládá na tarifech eh, ve smyslu financování. Eh, je to, to tedy to, co platí uh, eh, uživatele. My jsme se snažili posílit regulační rámec, snažili jsme se rozšířit uh, ten princip na to, že to bude platit uživatel. Je to princip mm, založený na tom, že platí uživatel. Systém je stále více propojen, investice v jedné zemi vedou k výhodám v jiné zemi, to musíme mít na paměti. Dneska již není možné, aby e, sousední země e, Dneska tady není možné, aby e, sousední země přispívala do toho projektu, byť z toho má určité výhody. To znamená, že my jsme zavedli princip, kdy platí ten, který výhody toho projektu užívá, tak aby to bylo všechno spravedlivě rozděleno. A v neposlední řadě jsme se snažili zajistit, aby projekty byly výhodné pro společnost, aby měly i nekomerční výhody v oblasti solidarity například a nástroj pro propojení Evropy by tak také posílil regulační rámec v eh, tomto ohledu, tam, kde je to potřeba. Tolik tedy k oblasti energetiky. Let me introduce... Dovolte mi, abych velice stručně uvedla třetí část tohoto nástroje pro propojení Evropy, který se týká digitálními infrastrukturami, eh, digitálních infrastruktur v následujících letech. Víte, že má komisařka chce, aby každý Evropán byl doslova digitální. To je takový leitmotiv digitální agendy, která byla ohlášena jako vleková loď Strategie 2020 a nástroj pro propojení Evropy je součástí našich snah, aby tento cíl se stal realitou. Propojení Evropy v kyberprostoru bude založen na dvou pilířích. Takže pokud jste se podívali na naši tabulku, tak vidíte, že jsou tam dva aspekty, které vyžaduje úsilí celé Evropy. Jednak je to otázka digitální reality a jak ji zajistit. To bude asi jednodušší. Jsou tady, tady dva pilíře Eh, pomocí kterých chceme zajistit vytvoření kyberprostoru. Jednak je to fyzická infrastruktura, širokopásmové zapojení, které umožní každému eh, Evropanovi přístup k rychlému internetu eh, jako občanovi, jako spotřebiteli i jako podnikateli. Evropané budou mít možnost takto využít digitálního jednotného trhu. Dalším pilířem tohoto návrhu je všude přítomná přítomnost eh, veřejných služeb. Veřejné služby budou k dispozici v onlineovém režimu už nyní v celé řadě členských států a naším záměrem je, aby neměli digitální jednotný trh, který bude jenom takovou mozaikou, nebude to skutečně propojené. Je důležité, aby onlineové veřejné služby byly propojeny a aby zajistili skutečný evropský, eh, evropskou dimenzi těchto služeb. Přinášíme také ambiciozní cíl. Co to konkrétně znamená, abychom měli přijatelnou propojitelnost? Navrhli jsme, že do roku 2020 všichni Evropané budou mít eh, Eh, přístup k internetu, který bude mít rychlost 30 megabitů za vteřinu a budeme potom využívat eh, v jednotlivých domácnostech až eh, rychlost 100 megabitů za vteřinu. To bude v 50% domácností. Co se týče širokopásmového připojení, je to zaměřeno především na podnikatelské činnosti. Když tady je celkem vysoké riziko, tak věříme, že naše podpora by měla podpořit ty tržní síly, které budou schopny eh, se dostat nad rámec eh, krátkodobých investic. Myslíme si, že digitální jednotný trh bude nabídkou eh, pro několik Evropanů, možná bohatých Evropanů a jedná se v tuto chvíli o obyvatele, které, kteří žijí v hustě zabydlených částech Evropy. V následných letech asi bez eh, našich intervencí by se situace příliš eh, nezměnila. Eh, další kolega bude hovořit o finančních nástrojích, ale pevně věříme, že velká část této velké výzvy může být vyřešena tím, že budeme mít promotory, ty, kteří budou vytvářet určité prostředí a také tím, že vytvoříme finanční nástroje, které budou přizpůsobeny těmto velkým eh, výzvám těchto velkých investic. Eh, musíme zainvestovat do telekomunikačních eh, infrastruktur, protože to jsou dlouhodobé infrastruktury pro celou Evropu. Když se podíváme na podrobnosti v oblasti veřejných služeb, které jsou k dispozici v onlineovém režimu. Proč je potřebujeme? Proč potřebujeme evropský rozměr těchto služeb. Dám vám příklad. Když chcete zaregistrovat eh, buď dítě nebo například automobil, přeregistrovat je v rámci členských států, což je skutečně velká výzva. Je to nesmírně časově náročné, je to také drahý postup. Eh, spotřebitel nebo podnik eh, musí zajistit veškerou administrativu, musí to přeložit do patřičných jazyků a tyto systémy mohou být propojeny. V rámci konkurenceschopného inovativního programu jsme již prokázali, že interoperabilita celé řady těchto služeb je z technického hlediska možná. Tento nástroj pro propojení Evropy bude znamenat další logický krok ku předu. Podpoříme členské státy, aby učinili další dodatečný krok a aby doplnili své vnitrostátní snahy a aby zajistili tyto služby, které musí být dispozici v rámci celé Evropy v daném jazyce, aniž bychom měli dodatečnou papírovou mm, nějakou práci, aniž by to znamenalo další náklady. Je to nesmírně důležité nejen e, tím, že e, snížíme frustrace ze strany čím dál tím více mobilních Evropanů, ale také e, se nám podaří zajistit lepší podnikání v Evropě. Například, když máte podniky, které se zaměřují především na výzkum, tak eh, jim trvá 18 měsíců, Eh, aby se internalizovali, aby přežili eh, na daném trhu. Je to tedy naprosto nutné pro malé a střední podniky, pokud se chtějí stát skutečně evropskými podniky, pokud chtějí prodávat po celé Evropě. Rozdíl mezi tím, že budete nebo nebudete mít eh, přístup k veřejným službám v onlineovém režimu, v patřičném formátě, v patřičném jazyce, zajistí snížení, zásadní snížení nákladů pro evropské podniky a to je nesmírně důležité. Jako příklad toho, co konkrétně máme na mysli, pochopitelně toto není geografický návrh, velice těžko mapujeme eh, danou situaci. Spíše hovoříme o těch takzvaných cloudech eh, a ne tedy přeshraničním konceptu. Jak víte, Evropská komise již eh, předložila portál Europeana evropským občanům pomoci, kterého máte přístup ke kulturnímu bohatství Evropy. Nemůže to být digitalizováno pouze ze strany členských států. Je to pouze vstupní brána, která zajišťuje, že můžeme tento projekt využít pro vzdělávací, podnikatelské účely a nebudou se nám měnit pravidla v jednotlivých členských státech. Pochopitelně jako veřejné služby jsou veřejné, náš eh, klíčový zásah v této oblasti se bude dělat prostřednictvím grantů a výběrového eh, řízení. Ale interaktivní a vzájemně se posilující prvek eh, daného návrhu je spojen s tím, že využití fyzických sítí zvýší a zlepší podnikání. Všude přítomnost fyzické struktury, bezpečnosti, povede k tomu, že členské státy budou poskytovat veřejné služby v onlineovém režimu, které budou k dispozici skutečně všem občanům. Děkuji. So, just, just as a transition into innovative finance. Jako takové doplnění, než se dostaneme k finančním nástrojům. To ta folie vám ukazuje, jak se tady budeme soustředit na ty projekty veřejného zájmu. Tam je totiž maximální hodnota, přidaná hodnota na evropské úrovni a ve všech sektorech budeme vždycky kontrolovat, jestli soukromé eh, financování může být nějak pozbuzeno dříve, než to bude financováno z veřejných zdrojů Evropské unie. A právě proto je tady potřeba eh, se soustředí především na inovativní finanční nástroje v rámci toho projektu CEF, eh, což eh, teď představí eh, naše kolegyně. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Dříve než získáte dojem, že tady používáme nějakou černou magii v oblasti těch finančních nástrojů, tak mi dovolte, abych vás ujistila, že finanční nástroje Eh, jsou používány komisí již od 90. let minulého století a to především pokud jde o záruky pro eh, malé a střední podniky anebo eh, záruky v oblasti rizikového kapitálu. Opíráme se o osvědčené techniky, to znamená, že inovativní není ten fakt, že budeme používat finanční nástroje, ale skutečnost, že Navrhujeme jejich rozšíření na nové oblasti a také to, že budou používány více koordinovaným způsobem. To znamená, že se nevydáváme na zcela novou eh, půdu, eh, budeme stavět na úspěších z minulosti. V kontextu CEF, eh, nástroje pro propojení Evropy, tu budeme mít dva soubory nástrojů, se kterými jsme operovali eh, v minulých letech. je to na jedné straně kapitál a na druhé straně eh, sdílení rizika nebo přebírání rizika. Eh, jedná se o 2 miliardy v oblasti eh, dopravy, 1 eh, miliardy v oblasti energetiky a o něco více než miliarda v oblasti informačních a komunikačních technologií. O takovéto částky se jedná komise. Při provádění tohoto financování bude spolupracovat s partnery, jako je Evropská investiční banka, Mezinárodní měnový fond nebo s dalšími finančními institucemi v souladu s finančním nařízením. My máme v této eh, souvislosti trojí výhodu. Za prvé máme tedy rozpočtové závazky, které eh, tedy přijímáme, stejně jako v jiných oblastech. Kromě toho platíme provádějícím partnerům a víme, že tu není jiné riziko než ty peníze, ke kterým jsme se zavázali. To znamená, že náš příspěvek v oblasti těchto finančních nástrojů je omezen na eh, rozpočtové částky, které jsou pevně dány eh, společně s radou a s parlamentem jsme se na nich domluvili. Druhou výhodou je to, že eh, finanční nástroje povzbuzují investice našich partnerů, se kterými spolupracujeme, a také investice dalších investorů z trhu, to znamená dalších bank. A to vede k tomu, že tu máme k dispozici mnohem více prostředků pro ty konečné uživatele. Ať už tomu bude řík, budete říkat pákový efekt eh, nebo jakkoliv jinak, eh, je nutno přiznat, že malý příspěvek z evropského rozpočtu může vést k tomu, že tady bude mnohem více finančních výhod pro konečného uživatele. Další výhoda je to, že nám to poskytuje velkou pružnost, pokud jde o zaměření těch grantů a všech finančních nástrojů. Je možno tedy zvolit určitý určitý mix, který je šitý na míru danému projektu. Další folie hovoří o tom, kdo co dělá. Já se tomu nechci věnovat dopodrobna, pouze chci říci, že my bychom tedy provádění nechali na našich finančních partnerech. V podstatě je to tak, že můžeme přihlásit eh, projekty. Projekty mohou o eh, finanční nástroje požádat tehdy, když jsou hotové, to znamená, když jsou ve vhodném stádiu přípravy. A banka nebo financující partner rozhodne, jestli daný projekt je rozumný nebo ne. Samozřejmě, že komise eh, poskytne určité pobídky, tak aby se to portfolio mohlo diverzifikovat, aby to bylo rozděleno geograficky i tematicky. Nyní se dostanu eh, k poslední folii, která se týká eh, projektových dluhopisů. Jak pravděpodobně víte, v tuto chvíli se tedy vytváří tyto eh, finanční nástroje a je to rozvinuto do té míry, že v tuto chvíli již navrhujeme pilotní fázi, která by probíhala v letech 2012 a 2013. Důvod, proč tedy navrhujeme, abychom tady měli pilotní fázi, spočívá v tom, že zkušenost, kterou jsme nazbírali v minulých letech, pokud jde o záruky, o eh, záruky za eh, půjčky, nám ukazuje, že to skutečně trvá nějakou dobu, nějaký čas, než se všechny zúčastněné strany eh, zapojí do toho projektu. Eh, je potřeba se tedy adaptovat na existenci toho nového finančního nástroje. Eh, pokud jde o ty záruky za úvěry, tak tam hovoříme především o sponzorech a podobných věcech ať už se jedná o zásobníky plynu, další infrastruktury, financuje se to eh, bankami. Pokud jde o projektové dluhopisy, tak tady bychom byli rádi, kdyby ta technika byla podobná a kdyby to bylo rozšířeno eh, z bankovních úvěrů nebo od bankovních úvěrů na dluhopisu. To, dluhopisy to znamená, že by se ty projekty mohly financovat sami. To zároveň znamená, že tu budeme mít eh, nový soubor partnerů, se kterými budeme hovořit. Jsou to především investoři jako pojišťovatelé pojišťovny nebo penzijní fondy. Tento proces, eh, během něhož se všichni zúčastněné strany eh, seznámí s tím projektem, je velmi důležitý a právě proto jsme tedy navrhli pilotní fázi. Bude to lepší, než kdybychom tedy eh, teď strávili dva roky před, vlastní, před tím vlastním fungováním stejnými věcmi. My se tedy snažíme vytvořit pilotní fázi, zavést ji a přitom eh, využít stávajících rozpočtových prostředků. Eh, 200 milionů bude z oblasti dopravy, 10 milionů bude z oblasti energetiky, budou tu mm, určité prostředky i z oblasti informačních technologií. My máme tedy na tu pilotní eh, fázi poměrně omezenou dobu a proto můžeme pouze eh, doufat, že že se nám podaří zrealizovat několik projektů. Myslíme si, že to bude velmi vhodná zkouška, vhodné cvičení, tak abychom, aby se všichni, všichni zúčastnění seznámili s těmi projektovými dluhopisy a s tím, jak to bude v praxi fungovat. Just, if you Mr. Chairman, just to... Jestli mohu, ještě, pane předsedo, na závěr bych chtěl říci, že pochopitelně tady externí dimenze tohoto nástroje, už jsem se o tom stručně zmínil na začátku, myslím, že budeme mít možnost hovořit o tom také na základě vašich dotazů, ale jenom na závěr bych chtěl říci, že v případě inovativních finančních nástrojů paradoxně je Eh, hodně kapitálu k dispozici na kapitálových trzích pro takovéto projekty a výzva pro ti, kteří budou eh, prosazovat tyto projekty, aby získali tyto finanční prostředky. V rámci eh, rámce řízení, v rámci pokynů, které jsme také vydali, se máte možnost zaměřit na projekty vysoké kvality, přidané hodnoty v Evropě a tyto finanční nástroje by pomohly právě těm, kteří prosazují nebo chtějí mít tyto projekty, aby získali finanční prostředky. A e, co se týče používání těchto nástrojů, e, garance půjček, e, chceme zajistit, že na základě pokynů budeme pomáhat předkladatelům projektů, aby mohli využít těchto nových inovativních finančních nástrojů. Logikou těchto oblastí tohoto nástroje na propojení Evropy je prosazení ambiciozního rámce řízení a přidané hodnoty v rámci Evropy, ale v době fiskální konsolidace musíme být také nesmírně pragmatičtí, co se týče jednotlivých projektů, čili musíme zajistit, aby tyto projekty byly zaměřené na specifické věci a aby mohly být implementovány, aby mohly být zafinancovány i v těchto obtížných dobách, těchto obtížných okolností. Děkuji vám srdečně. Bylo zde spousta informací, které nám byly prezentovány. Mám dlouhý seznam řečníků a pravděpodobně budeme muset vyřešit problém eh, toho, že ta témata se budou křížit. Budu se tady trošku snažit uspořádat pořadí jednotlivých otázek. Takže jestli souhlasí víte, nemáme žádné zpravodaje, eh, takže budeme postupovat podle toho, jak se každý přihlásí. Pan Šimanský je vždycky velmi rychlý. Děkuji vám. Já jsem si přečetl sdělení komise k tomuto nástroji CEF a také jsem dnes dobře naslouchal. Domnívám se, že se jednoznačně ukazuje to, že investice do energetiky jdou dvojím hlavním směrem. Za prvé jsou to investice do nových energetických koridorů, především ve střední Evropě ty mají eh, umožnit to, aby eh, zde byl skutečný eh, fyzický hospodářský boj či soutěž. A potom jsou to klimatické cíle, což se projevuje také v tom, že fotovoltaická část i část větrné energie budou propojeny v Evropě. Chtěl bych rád vědět, zda komise připravila také určité eh, posouzení eh, rozdělení mezi eh, tyto dva hlavní cíle, čili kolik financování je zde. Paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla především poděkovat zástupcům komise za tuto prezentaci. Bylo to pro nás velká pomoc a trošku si mohu ujasnit tento návrh. Vize bez rozpočtu, to jsou spíš halucinace, takže velmi vítám to, že komise předkládá konkrétní návrh ohledně CF, e takže velké infrastrukturní projekty budou moci být v Evropě zahájeny i tam, kde ještě nemáme jednotný trh takže tento návrh se mi zdá být velmi pozitivní. Za druhé, ještě mi není úplně jasné, jak to eh, bude eh, realizováno ohledně eh, finančních nástrojů. Je zde spousta paralelních debat, hovoří se o víceletých finančních rámech, programech pro výzkum vývoj, pro zemědělský rozpočet a toto všechno je nutné jak si koordinovat a propojit. Ráda bych se zeptala na těch 50 miliard, jenom abych měla jasnější představu. To jsou eh, celkové investice eh, prostřednictvím realokací eh, za jednotlivých rozpočtových linek plus nové prostředky plus projektové dluhopisy plus další úvěry a podobně. Takže když hovoříme o těch 50 miliardách ve třech sektorech, tak to je ten celkový objem investice, který chcete získat, anebo jsem to nepochopila. Eh, pravděpodobně to bude ještě širší. Dále finanční nástroje, k tomu by se dalo říci mnohem více. Máte vyhodnocení komise ohledně nástrojů, které již eh, existují několik let. Eh, je to například nástroj nástroj pro sdílení rizik, účast malých a středních podniků, zvýhodněné financování pro tyto podniky a podobně. Máte nějaké zprávy, ve kterých se vyhodnotily výsledky? Dále projektové dluhopisy, zde mi není ještě jasné, kdo to vlastně bude řídit. Jsou tyto dluhopisy takovými dluhopisy, které eh, poskytnou finanční eh, instituce instituce, anebo to bude řídit, zpravovat a e, také kontrolovat komise? jsou e, zde odpovědné osoby za jednotlivé projekty, takže prosím, řekněte mi ještě k tomu něco bližšího. Dále ICT e, Kolegyně hovořila o tom, že se domníváte, že prostřednictvím se právného postupu eh, při regulaci se také dá prosadit širokopásmová infrastruktura v Evropě. Kde jsou ale hlavní problémy ohledně eh, regulace, ohledně toho regulačního rámce? Co je nutné zde optimalizovat? Jaké zde jsou eh, eh, úzké profily, které brání tomu, abychom měli tento postup v Evropě? A dále otázka synergie. Určitě o tom budou hovořit také další kolegové jste zapojeni do celého systému hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech. Jistě eh, budou také podpory pro jednotlivé projekty, ale eh, neznamená to, že potom generální ředitelství hospodářská soutěž eh, vystoupí a řekne, že to není slučitelné s soutěží. To Eh, je tedy trošku něco jiného než normální clearing a normální oznamovací systém. Jak daleko je toto koordinováno i s tímto GD? Děkuji. Děkuji, kolega Saudakas. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych mnohokrát poděkovat za tuto prezentaci, především z toho důvodu, že jsem Eh, z Litvy, tedy z jednoho pobalského státu. Velice si cením snah komise, především eh, komisaře za oblast energetiky, protože se stále řeší ta otázka těch energetických ostrovů. Bohužel budu, mus, budu muset eh, odejít, protože ve svém výboru hlasuje. Nepoložil jsem to jako otázku, ale chtěl bych spíše říct takovou poznámku k jednomu konkrétnímu tématu což je desynchronizace pobaltských států e, ze strany Ruska, protože jsme hovořili o projektech, o propojování. Propojení s Finskem, Švédskem, s Polskem, to je všechno výborné. Tyto projekty by měly pokračovat, nicméně se provádí studie proveditelnosti Mělo by to být dokončeno příštím roce mělo by dojít k určitému oddělení desynchronizace eh, pobalských států od Ruska a naopak synchronizace s Evropou. Já si myslím, že tato otázka by se měla explicitně projednávat právě v tuto chvíli a mělo by být eh, jasně řečeno, že v rámci tohoto nástroje pro propojení Evropy musíme zjistit i tuto otázku, protože potřebujeme určitou dobu. Je to důležitá otázka. Musíme informovat naše sousedy. Víme, že tři projekty jaderných elektráren probíhají nebo hovoří se o tom v Bělorusku, eh, v Kaliningradu, v Litvě a poté, co dojde k desynchronizaci pobalských států, až se oddělíme od Ruska, tak vytvoříme další ostrov pro Rusko, protože Kaliningrad se stane ostrovem z hlediska synchronizace. Musíme tedy probírat tuto otázku velice otevřeně. Já se omlouvám, že přenáším tento specifický bod, ale pro moji zemi je to zcela zásadní věc. Děkuji. Madurel. Děkuji, paní Herrera Madurel. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat zástupcům komise, že nám vyslali tak početnou delegaci, kteří hovoří naprosto jasně. A děkujeme také za dokumenty, které jsme obdrželi. Je to nesmírně důležitý balíček. Budeme mít čas pochopitelně hovořit o něm podrobně, ale dnes Poté, co jsem si materiály jen tak eh, prolistovala, tak bych chtěla pokázat na jeden fond a nebylo mi to úplně jasné, když jsem si vyslechla vaší prezentaci. Konkrétně hovořím o příloze 1 eh, dokumentu, který se týká energetiky. Když si pročítám tento materiál, eh, tak jsem byla trochu překvapená, a byla jsem ještě o to víc překvapená, když jsem si vás vyslechla, protože v příloze 1 daného návrhu, což se týká Iberijského poloostrova, to je skutečný ostrov eh, v rámci evropské energetické sítě. Průměr Evropské unie a naplnění daných cílů Tady se prosazuje trvalé udržitelná energetika, která přichází ze severní Afriky, ale je podivné, že tady zmiňujeme tyto země v oblastech, které, jak říkáte, jsou velice zásadní, kde máme zajistit právě propojení e, eh, Iberického polostrova s Francií. V tom textu to není úplně jasné, jak to propojení bude fungovat. Dále otázka plynu. Ty plynové koridory mezi jihem a západem, například Pyreneje, umožňují diversifikaci určitých zdrojů. Takovýto projekt by byl mnohem levnější a také by zajistil lepší konkurenceschopnost na trhu. Zdá se, že komise sdílí můj názor, ale proč ta příloha jedna je tak zmatená? A během té prezentace jsem také nevěděla, co se to má myslet. Týká se to konkrétně mé země. Děkuji. Velmi děkuji. Protože máme dnes dopoledne hodně času a protože ty otázky jsou velmi komplexní, tak navrhuji, abychom to nyní přerušili, protože ty otázky byly velmi detailní, to znamená, že nyní budete mít možnost na to odpovědět. Já nevím, jestli to mm, bude možno takto dodržet, ale určitě je to eh, chytré eh, a dobré řešení, protože jinak bychom eh, potom probírali páté přes, deva, přes deváté. Pro nás je to určitě lepší, pokud ty otázky takto seskupíme, pane předsedo. Eh, dovolte mi, abych se zmínil o tom pákovém efektu a o těch 50 miliardách. Já si myslím, že je eh, to samozřejmě závislé na jednotlivých sektorech, že se to v jednotlivých sektorech liší. Budete tu eh, za chvíli mít čísla, která přednesou kolegové, ale podle mého názoru je trochu obtížné, pokud máme udělat jednotný a přesný odhad, protože nevíme, pro co se posledku rozhodneme, ale jde o to, že eh, se snažíme maximalizovat pákový efekt. Pokud se mám podívat na eh, dopravu, oblast dopravy a mm, tu přílohu pro oblast dopravy, kde je celá řada projektů, tak celková investice se odhaduje na 220 eh, a, a, až 230 milionů a my se domníváme, že tyto projekty, které jsou v té příloze uvedeny, budeme schopni financovat. Některé projekty se nerealizují, některé jsou větší, některé jsou menší, ale myslím si, eh, že těch, těch 31,7 eh, na to bude stačit. Není to mechanický vztah, protože to samozřejmě bude záviset na těch konkrétních projektech a na jejich kvalitě, ale jde o to, abychom tedy měli projekt, seznam projektů, které potom eh, budeme financovat. Počítáme s tím, že by tady byl skutečně silný pákový efekt. Eh, a to i eh, pokud jde o ty inovativní finanční eh, nástroje. Možná bude nejlepší, když nyní pohovoříme o těch inovativních finančních nástrojích a pak se dostaneme dále. The evaluation, no, no, just the evaluation and uh, the project bonds within the driving seat. Um, on, well, um, yes, the evaluation. Ano, hodnocení stávajících finančních nástrojů. Jsou tady dvě hodnocení RSF, je to takzvané rizikové hodnocení a potom také máme eh, hodnocení v rámci TNT. Zde máme eh, legislativní návrh pro pilotní fázi a zdá se, že eh, tyto dokumenty nejsou elektronické k dispozici, ale to napravíme. Co se týče naplánování a provedení následné studie LLGT, co se týče projektových obligací a dané iniciativy a kdo to všechno vlastně řídí. Zcela jistě to není komise, která by vydávala tyto dluhopisy. To je naprosto jasné. Takže nehovoříme o euro dluhopisech. To bych chtěla hned na začátku zdůraznit. Hovoříme o využití evropských finančních prostředků, které budou uhrazeny finančnímu partnerovi Eh, v případě pilotní fáze eh, evropských dluhopisů EIB a EIB použije tyto nástroje pro podporu podniku, který vydá tyto dluhopisy. Takže je to takové trošku složité, ale tyto projektové dluhopisy, projektové podniky, které budují, financují projekt, to bude také emitent eh, daných dluhopisů. A EIB anebo jiný finanční partner a nepřímo komise budou napomáhat tomuto postupu. Pokud eh, mohu pouze dokončit eh, tuto myšlenku, je to zcela zásadní, jak budeme využívat eh, evropské finanční prostředky, jak budeme zajišťovat vytváření projektů. Myslím si, že ze zkušeností, jak jsme používali LGT v oblasti dopravy, jsme si vybudovali určité kapacity, zkušenosti a Evropská investiční banka prostřednictvím eh, vytvoření eh, tzv. center PPE v jednotlivých členských státech, v jednotlivých regionech Eh, zajišťuje kapacitu, abychom mohli lépe využívat tyto nástroje, abychom ty projekty mohli lépe vytvořit. Eh, ne tedy, že to, ta kombinace soukromého veřejného financování je nějakým zázračným řešením, to neříkáme, ale pokud máme kombinovat tyto tři sektory, tak eh, chceme předkladatele projektu upozornit na tuto možnost, protože pak je na předkladateli projektu, na finanční instituci, jak se rozhodnou a Velká výzva pro komisi i ostatní instituce je taková, aby zásadní část těchto projektů byla strategické povahy, aby se zaměřovaly na tyto tři oblasti, na energetiku, eh, dopravu a nebo tedy tu digitální agendu. Děkuji, děkuji za celou řadu otázek, která se týkaly energetiky. Na úvod začnu eh, s těmi investičními potřebami, s těmi jednotlivými čísly. V Evropě jsme odhadli, že celkově potřebujeme jednu miliardu, kterou musíme zainvestovat eh, do roku 2020, ale týká se to distribuce, eh, přenosu energií, je tady celé spektrum nejrůznějších investic. V našem návrhu chceme, aby eh, investice v oblasti přenosu elektřiny byly posíleny na 200 milionů euro do roku 2020. 200 milionů je rozděleno přibližně na 140 e, milionů, které jsou zapotřebí v oblasti elektrické energie a 70 přibližně do e, infrastruktury plynovodu. E, z těch 200 milionů euro etc. Half of them will be uh, implemented with... bude implementováno bez nějakých velkých problémů úplně běžně, zatímco eh, v případě 50 miliard eh, bude odloženo, protože to budeme investovat do grantu. A co se týče nástroje na propojení Evropy, tak eh, z tohoto důvodu zde budeme mít 50 miliard investic, které ještě nebudou zajištěny, protože tady těžký přístup a nebo musíme zajistit také bezpečnost eh, z hlediska zajištění eh, veřejných statků. Takže jsme propočetli, že 9,1 miliard eh, má být zajištěna na granty, na ten pakový efekt a to má zajistit tu 50 miliardovou ten určitý nedostatek, kterým bude, musíme takto zainvestovat. V oblasti energetiky veřejný sektor, členské státy, E, tedy nemusí přispívat, takže ta otázka konkurenceschopnosti není relevantní. Co se týče desynchronizace pobaltských států, čili oddělení od ruského systému, komise záhy navrhne vyjednávací mandát a to nám umožní, abychom pomohli v tomto procesu, který je velice technický, velice složitý. Nemůžeme prostě se odpojit od ruského systému, protože to by znamenalo prostý výpadek eh, v dodávkách energie v obalských státech. Eh, takže eh, budeme mít operátory, kteří nám umožní, abychom nejdříve zajistili to nezbytné propojení mezi pobaltskými státy a zbytkem Evropské unie. V rámci tohoto nástroje také vynáváme s Rusy, jakým způsobem řešit propojení mezi Evropskou unii a Ruskem, především eh, mezi regionem Kaliningradu. Je to proces, který trvá určitou dobu, nemůžeme jej uspěchat, protože elektřina a energetika jsou velice technické záležitosti. Další věc, eh, ten Pirenejský polostrov, eh, Zcela jistě ukončení té situace na daném polostrově v oblasti jak elektřiny, tak plynu je pro nás zcela zásadní. A pro nás je to krátkodobá priorita, která by měla být implementovaná v letech 2014 až 15 a konkrétně tato situace eh, umožní, abychom také využili solárních eh, kapacit eh, větrných eh, elektráren, které už jsou dispozici na Pirenejském ostrově a díky tomu budeme diverzifikovat náš systém. Takže chceme také navrhnout eh, region, který jde na rámec Portugalská, Španělská, Francie. Chceme také působit na severu Evropy, protože tady musíme zajistit také obnovitelné zdroje energie, protože spotřeba těchto obnovitelných energií je eh, důležitá. Co se týče odkazu na severoafrické státy, je to v daném dokumentu, protože pro nás je to dlouhodobá priorita, ne krátkodobá priorita, to znamená tedy v horizontu po roce 2020. Ale mohu vás ujistit, eh, že první prioritou je pro nás propojení v rámci Prenejského polostrova a to již eh, v letech 2014 až 2015. To respond on the question on um, the ICT sector, I já bych ráda odpověděla na ty otázky týkající se informačních a komunikačních technologií. Já nechci spochybňovat regulační rámec jako takový rámec Eh, tu byl od 90. let minulého století, byl aktualizován před dvěma půl lety a dobře nám posloužil v podstatě eh, náklady na telefonování v Evropě se snížily o více než 40 po té, co jsme liberalizovali příslušný trh. Nicméně jsme zjistili, že investiční aktivity operátorů nejsou v eh, realizovány v Evropě. To znamená, že my potřebujeme jisté doladění. Musíme sladit stávající ustanovení a články eh, toho eh, regulačního rámce. Jak víte, provádění eh, regulačního rámce není věcí komise jako takové, ale nezávislých regulátorů ve členských státech. My tedy prostřednictvím toho koordinačního orgánu BEREK eh, koordinujeme regulátory v jednotlivých členských státech a vydáváme doporučení. Eh, chceme, aby tu byly pobídky pro investice. Hovořila jsem o tom, co se v této eh, souvislosti již realizuje. Je potřeba zajistit nediskriminační přístup k sítím. To je součástí, nebo to je v tuto chvíli předmětem veřejné konzultace já vám tedy eh, mohu pouze říci, že provádíme určité dolaďování, ale že je určitě potřeba, aby tady byly pokyny v tom smyslu, jak národní regulátoři mohou najít tu rovnováhu mezi zájmy spotřebitelů a zájmy investorů, protože investoři samozřejmě potřebují, aby se pokryly jejich, nást- eh, za, eh, jejich Eh, finanční investice a také rizika, která jsou s daným projektem spojená. My potřebujeme především zajistit, aby eh, to bylo k dispozici přiměřené financování. A když říkám přiměřené, tak myslím především to, aby eh, bylo dostatečně kryto riziko a aby to bylo dobře v souladu s pokročilostí daného projektu. My se tedy snažíme zvýšit úspěšnost nástroje CEF, nástroje pro propojení Evropy. Dovolte mi, abych v tuto chvíli zvlášť okomentovala eh, státní pomoc a hospodářskou soutěž. Trh byl eh, liberalizován, eh, trh s telekomunikačními službami, nicméně stále ještě jsou tu na trhu určití hráči, kteří mají významné postavení. Zároveň jsou tu významné hospodářské výhody spojené s tím, že bychom v Evropě měli eh, vysokorychlostní sítě, ale ne nutně je to spojeno s finanční eh, návratností. Kromě toho je potřeba, aby veřejné orgány zajistily, eh, že v dané oblasti tady bude vysokorychlostní síť k dispozici. To znamená, že to je hlavní důvod pro vytváření společnosti v dané oblasti. To znamená, že pokud se zeptáte podniků, co tedy je důležité pro vytvoření podniku v dané oblasti, tak je to právě to vysokorychlostní spojení. A proto jsme identifikovali celou řadu e, problémů a e, identifikovali jsme také sedm partnerství soukromého veřejného sektoru, kde veřejný sektor poskytne veřejné prostředky, tak abychom mohli e, umístit vysokorychlostní sítě, což samozřejmě vyžaduje státní pomoc, pomoc veřejného sektoru a proto budeme muset eh, projít normálním postupem pro eh, státní veřejnou pomoc eh, v rámci generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Ale kromě toho jsou tu určitá specifika pro širokopásmové spojení je potřeba, abychom tady využili synergii ve všech infrastrukturách, především Eh, to nejdražší na celé infrastruktuře jsou zemní práce a my bychom to mm, tedy měli eh, koncipovat tak, aby, to, aby tyto zemní práce byly využity pro všechny infrastruktury a abychom zároveň tedy zaručili přístup eh, tak, jak je potřeba. Děkuji. Děkuji srdečně. Možná, že bych ještě předložil doplňkovou otázku. Samozřejmě, že všichni máme zájem o velké množství peněz. Víme, že nemáme dostatek veřejných prostředků, takže hledáme možnost rozmnožení disponibilních prostředků. To je jasné, ale nástroje musí také fungovat. Proto se chci zeptat, vy jste hovořili o tom, že některé nástroje se již využívají a že peníze jsou eh, poskytovány našim partnerům a eh, to k našemu užitku. Ne, bylo také eh, dotazováno, eh, zda je vše správně kontrolováno, správně vyúčtováno. Eh, mám takový neblahý pocit z minulosti, že tam byly nějaké problémy a velmi kriticky se také diskutovalo o použití prostředků a o kontrole komise. Může se stát, že bylo několik problematických případů, ale eh, vaše oddělení eh, také eh, provedlo studii o kofinancování EIB a dalších subjektů a došli k závěru, že ta kontrola se nesmí ztratit. Ano, takže jsem si to vzpomínal dobře. Další kolegové, kteří se hlásali, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rozporuplně eh, interesován eh, touto prezentací. Eh, když se hovořilo o eh, perspektivách roku 2020, tak bylo také řečeno, že je nezbytné mít velký evropský investiční plán. Když jsme dostali sdělení, tak jsme si řekli, ano, toto je začátek evropského investičního plánu a při prodloužení, při zlepšení stability jednotlivých členských států, a já se domnívám, že členské státy by měly stabilizovat svůj stav. Musíme také nalézt jednotlivé prvky, které umožní růst. To je důležité pro občany. Jak můžeme tedy ten růst zlepšit? Víme, že je to možné také zlepšit flexibilitou trhu práce a také flexibilitou v infrastrukturách a v jejich využití. Všechny světodíly to takhle dělají. Čína má velký infrastrukturní plán, Brazília také. Je to plán pro urychlení růstu. USA to dělají a také Indie. My máme plán na propojení Evropy. 50 miliard to představuje. A já mám takový dojem dnes, že komise není na výši eh, tohoto plánu. Já to říkám prostě tak, jak si to myslím. Eh, máme takový pocit, že váte se financováním. Říkáte, že existuje financování z minulosti. Eh, dále jste také uváděli EIB a to na všech stránkách, ale Eh, já bych chtěl upozornit na to, že EIB by se neměla namáčet do všech těchto eh, záležitostí. Tam není žádná eh, kontrolní možnost v té nadnárodní finanční oblasti a kdyby EIB tedy něco ztratila, tak by to bylo skutečně špatné a hlavně tedy by mohla ztratit také rating AAA. Když potom předává subdodávky Eh, dalším subjektům, tak by bylo také nutné, aby tato banka prokázala, že chce investovat. Pokud eh, ten důkaz pro investování eh, nepředloží, eh, tak ani soukromý subjekt nebude investovat. Dále jste hovořili o dopravě, informatice, energetice. Dobrá, já mám další tři sektory. Vodohospodářská oblast, přístup k vodě bude skutečně velkým požadavkem jednotlivých občanů. Eh, v barcelonském regionu není žádná řeka, kde by bylo možné získávat další eh, zdroje. Potom výzkum, vývoj. Tady potřebujeme nové infrastruktury a Omlouvám se za to, že hovořím tak dlouho, ale potom máme také kosmickou oblast, kosmický výzkum. Máte politickou podporu členských států v tomto postupu. Naše členské státy prožívají eh, spíš úpadkovou situaci a nejde jenom o propojení Evropy. Eh, je nutné také politickou eh, podporu tomuto projektu. Předseda řekl, že nejsou peníze, ale peníze jsou. Vy to také říkáte. Eh, peníze prostě jsou k dispozici. Problém však je v tom, že v těch inovativních finančních projektech eh, musíme eh, tyto prostředky vzít z těch velkých aglomerací, abychom podpořili také rozvoj spíše na venkově, abychom investovali v těch zónách, kde tržní mechanismus neumožní eh, využít eh, tyto peníze z prostřed spotřebitelů. Eh, to znamená, že nové technologie by měly být poskytovány všem. Státní pomoc, to musíme zastavit. Komise jistě by potom také na úrovni hospodářské soutěže řekla, že není to či ono možné státně podporovat. Konkurence se snížila a je spíš prostředkem než cílem, takže politicky je to zcela něco jiného. My bychom potřebovali velký investiční plán a také státní podporu, aby soudržnost celé Evropy eh, byla eh, zajištěna. Prosím, hledejte eh, takové prostředky, které jsou použitelné a nikoli tedy státní podporu. Omlouvám se ještě jednou, že se na to dívám trošku emocionálně, ale je to otázka, která musí být předložena celé komisi a především předsedovi. Toto je samozřejmě první krok. Dobře, každý krok může být i cílem, ale toto je první krůček. Eh, hovoří se o 20 letech. Nyní by investice měly být provedeny tak, aby za 20 let eh, Evropa byla skutečně konkurenceschopná. Čili toto je pro první etapu. A komise, která předkládá tyto návrhy, eh, která je povinna toto udělat, by měla předložit skutečně velký investiční plán. Kolega Belet. Um, thanks, uh, chairman. I will be brief. Děkuji mnohokrát, budu velice stručný. Mám otázku, co se týče eh, povolení a poskytování povolení. To je jeden z nejdůležitějších a nejkontroverznějších prvků. Hovořili jste o tříletém eh, maximálním období pro poskytování povolení. To musí poskytovat národní, regionální, možná místní úřady v členských státech. Otázka zní, do jaké míry to bude povinné a jaké sankční penalizační nástroje budete používat. Národní kompetentní orgány, které budou poskytovat tyto, tato povolení, pokud neposkytnou povolení v té dané časové lhutě. A když budeme řešit přeshraniční projekty, můžete sankcionovat regionální, národní orgány, jak je přinutíte k jejich povinnosti, aby vydali dané povolení během té třileté lhuty. Kolega Gürk. Děkuji a nyní pan kolega Gürek. Gürek. Omlouvám se, přečetl jsem to špatně. Pan kolega Gürek, prosím. Děkuji. Děkuji. Ještě jednou. Ty tři sektory, které jste si vybrali pro nástroje, myslím si, že to jsou skutečně oblasti, kde můžeme dosáhnout přidané eh, hodnoty na evropské úrovni. Eh, jak v oblasti dopravy, tak v oblasti energetiky, tak v oblasti informačních a komunikačních technologií. Je to dáno především synergickými efekty, které jsou tu možné, ale k tomu samozřejmě potřebujeme půjčky. A pro půjčky potřebujeme dobrá kritéria, podle nichž ty půjčky budou eh, přidělovány, protože podle mého názoru peníze nevystačí na všechno. Měl bych ještě jednu otázku, která se konkrétně týká vnější dimenze Evropy a m, mm, také konkurenceschopnosti našeho kontinentu eh, v oblasti dopravy. A zcela konkrétně mi jde o jednu věc. Jde mi o propojení nebo spojení mezi logistickými centry a dopravou jako takovou, protože si myslím, že to je velmi důležitá věc. Pokud, nebo čím Eh, mezinárodnější budou logistická centra v Evropě, tím konkurenceschopnější budeme. A mně jde především o logistická centra, která jsou stavěna jako příkladu v Polsku. Jsou to logistická centra, která jsou eh, nazývána centry evropskými. Mm, snažíme se o propojení na východ. Víme, že díky tomu eh, se velmi zkrátí dopravní cesty a že je díky tomu možno dosáhnout velké přidané hodnoty. A nyní se tady dostane na, na řadu eh, pan kolega Gerek. Děkuji. Dovolte mi, abych i já poděkoval komisi za to, že eh, ústně a písemně dodala svoje prezentace. Jsem přesvědčen o tom, že jste skutečně navrhli dobrý nástroj, že ten nástroj je koncipován správně. Je to samozřejmě mnoho úzkých profilů v daných sektorech, když hovoříme o energetice ku příkladu. Na druhé straně víme, že e, financování je ta nejdůležitější věc a proto není náhoda, že v e, posledních 90 minutách jsme hovořili především o tom financování. Já osobně pokud to tak mohu říci, jsem okouzlen, pokud to tak uh, mohu formulovat, pokud jde o uh, finanční nástroje, protože tady skutečně hrají roli, roli multiplikátory, ty pákové efekty, o nichž je tu řeč. Bude pak potřeba my, my tady jsme v, v tuto chvíli v situaci, kdy máme k dispozici méně finančních prostředků a zároveň je všechno drahé. To znamená, že je otázka, jestli budeme schopni všechno ufinancovat. Zároveň jsem velmi uklidněn, když uh, slyším, že komise správně identifikuje problémy, alespoň o tom svědčí velmi sou, uh, soudržné, konzistentní odpovědi, které jste nám poskytli na naše otázky. Mám tu ještě některé otevřené body. Týká se to financování. Uh, Eh, například souvislosti eh, mezi fondem soudržnosti a infrastrukturou. Víme, že máme k dispozici 40 miliardovou úvěrovou linku, která je k dispozici. Otázka ale zní, jestli do toho můžeme zapojit i jiné finanční prostředky, tak aby se ten objem finančních prostředků mohl ještě navýšit. To je tedy jedna otázka, kterou bych měl. Pan předseda již eh, v podstatě pr- pronesl otázku, kterou jsem chtěl také vznést, a sice, jak můžeme zajistit to, aby ty prostředky byly používány efektivním způsobem, jak je možno jejich efektivní použití kontrolovat. A kromě toho mám ještě třetí otázku, a ta se týká toho, jakým způsobem budou zohledněny regionální aspekty. Já nebudu hovořit o regionální vyváženosti, o té rovnováze mezi jednotlivými regiony. My víme, že do toho eh, spadají nejrůznější faktory, které je třeba zohlednit a eh, týká se to především nejchudších zemí, protože právě v těch nejchudších zemích jsou možnosti kofinancování velmi omezené a proto by bylo velmi dobré, kdybychom mohli nějak eh, zabránit této nevyváženosti a kdybychom tedy mohli eh, se postarat o větší regionální vyváženost, větší rovnováhu mezi jednotlivými evropskými regiony. A úplně na závěr ještě poslední otázka. Na základě jaké metody eh, tedy budou rozdělovány prostředky mezi jednotlivé členské státy. Jsou v tomto ohledu již nějaké představy, nějaké koncepce? Pokud totiž nastane to, že se jednotlivé členské státy nedohodnou, nebylo by dobré, kdybychom, nebylo by tady dobré, kdybychom kvůli tomu mohli, museli posouvat to financování. A konečně poslední otázka. Máme tu agenturu, která zahájila svoji činnost v lednu. Je to agentura ICER a otázka zní, jestli tedy agentura ICER bude přebírat určité e, úkoly i v oblasti energetické infrastruktury. Děkuji, to je poslední otázka. A nyní pan kolega Toja. Grazie, presidente. Ma, eh, la mia... Děkuji, předsedo. Já bych chtěla navázat na to, co říkal můj předřečník. To znamená, že bychom měli mít možnost, jak říkal také kolega Ody, eh, politicky posoudit eh, takováto rozhodování. Vždyť jde také o urychlení na evropské úrovni, jde tedy o investiční eh, plán a plán pro zlepšení zaměstnanosti, ale pravděpodobně nejsme v nejlepším okamžiku pro takovéto posuzování co jsme si představovali my. Eh, to, co můžeme investovat eh, jako plány, eh, toho si vážíme. Stanovili jste také určité mm, priority a také určitá pravidla, která byla připravená, dále odkazy na jiné zákonné akty které rovněž musí být proplánovány v oblasti eh, IKT, tak aby investoři měli určitou eh, eh, možnost bezpečného investování. Mě však přesvědčila inovace a také rozsáhlost tohoto mechanismu. Nechápu zcela správně, zda použití eh, těch eh, již testovaných eh, finančních nástrojů by nemělo být ještě jednou také kriticky prověřeno. V EIB se o tom již hovořilo a na podzim 2008, když se projevila první investiční krize, tak byl zahájen také recovery plan a e, komise tedy hovořila o následujících e, letech a o možnosti e, pokrytí potřeb malých a středních podniků. Chci se tedy zeptat, kolik těchto prostředků bylo poskutnuto lokálním partnerům a především tedy malým a středním podnikům. Zde šlo o zlepšení situace v souvislosti s prvními krizovými těmi jevy. Eh, není eh, tedy vhodné se dívat eh, pouze na studie jaksi pozitivní, které přiznávají možná některé malinkaté problémy. Musíme se na to podívat realisticky. Jsem velmi ráda, že také hovoříte o projektových dluhopisech, ale pokud tento experiment nedopadne dobře, tak to bude katastrofa. Vždyť se tím jsou spojeny, tak spojená další očekávání očekávání. Eh, tyto projektové eh, dluhopisy jsou samozřejmě jednodušší než eh, evropské dluhopisy, ale já jsem nepochopila to, kde vlastně bude zasahovat Evropa. Eh, tyto projektové dluhopisy budou emitovány těmi, kteří eh, budou podporovat veliké investice. A kde je ten evropský příspěvek? Jde tedy o záruku nebo o rozdělení rizika na evropské úrovni, anebo o přímé, tedy zásahy, eh, musíme nejdříve pochopit, jak se má postupovat. Zítra a pozítří Evropská komise v rámci nových nástrojů dobré zprávy také vydá zelenou knihu o nejrůznějších dluhopisech, včetně projektových. Proto je nutné toto popsat zcela jasně. A samozřejmě, že potřebujeme efektivní nástroje, ale musíme také vědět, jaký dopad to bude mít na hospodářský vývoj. Samozřejmě, že jsme nadšení vzhledem k celé této záležitosti, ale pokud eh, pak nasloucháme hospodářským subjektům v našich zemích, eh, tak eh, ti hovoří také o pomalosti těchto postupů. Kolegyně Ford. Thank you. Děkuji. Sdílím obavy ostatních kolegů. Musíme naléhavě řešit nedostatek investic v infrastruktuře i v jiných oblastech. Je tady obava, co se týče pakového efektu veřejných peněz. A jasně jste řekli, že evropský rozpočet nemůže být takto nastaven. Když berete peníze z evropského rozpočtu a když jej převádíte do Evropské investiční banky, tak eh, investiční banka bude eh, zajišťovat půjčku, garanci, tak EIB nebude moci půjčit víc, než Eh, finanční prostředky, které obdržela od eh, Evropské unie z rozpočtu, protože EIB má rating AAA, protože členské státy zaručují eh, dluhy, nebo tedy ty půjčky EIB a nemůže půjčit ani jiným bankám, protože nemusí naplňovat kapitálové požadavky tak, jak musí naplňovat jiné banky. Čili může Evropská investiční banka investovat více, než co dostane z evropského rozpočtu? To je první otázka. A za druhé, chcete zvýšit veřejné investice do dlouhodobých eh, investičních infrastrukturních projektů. Nicméně Evropský parlament i komise vytvářejí eh, nejrůznější legislativu, ať už jsou to penzijní fondy, eh, pojištěnické fondy a tak dále, které jsou důležité z hlediska dlouhodobých investic. Hovořím například o návrzích v oblasti penzijních fondů, investičních fondů. Ti, kteří chtějí mít dlouhodobou infrastrukturu, tak máme tento projekt a na druhou stranu se zdá, že vytváření těchto fondů je mnohem dražší, či potřebujeme zcela jistě konzistentní přístup. A další věc, otázka kredit ratingu. Veřejní, pardon, soukromí investoři velice těžko mohou zainvestovat do projektů, kde nemají vysoký kredit rating. To znamená, že chcete zvýšit eh, tento rating jako celek, ale jsme v situaci v Evropě, kdy některé členské státy nemají příliš eh, vysoký kredit rating. Takže tyto země nebudou mít eh, Eh, credit rating a tím EIB pomůže nebo ne. Takže různé země jsou v podstatě takto odstřiženy od těchto fondů, protože mají vysoký státní dluh. A ten projekt samotný o sobě může být velice kvalitní. Já bych jen chtěla zajistit, že to nebude zainvestováno do bohatých koutů Evropy a ne do těch eh, chudých. Takže je to pákový efekt. Dále tady máme legislativu, která naopak odstřihává soukromé investice a otázka kredit ratingu oproti silným kredit ratingům. In. Kolega Kalfin. Thank you very much, Mr. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. Má otázka eh, navazuje na Vicky Ford, co se týče nástroje propojení Evropy a finančních nástrojů bude to zaměřeno především na komerční ziskové projekty. To tedy znamená eh, projekty, které mají vysokou návratnost. Pokud to spojíte se soukromými investicemi, s dluhopisy a Zároveň se také zmínili, že očekáváte eh, vysoký pákový efekt 50 eh, na 20 15 a 20 To znamená, že pokud chceme mít těch 50 miliard veřejných financí v rámci tohoto nástroje propojení Evropy, tak eh, celková investice bude ve výši 752 miliard až 1 bilion. což se bude blížit k těm čistě komerčním projektům s takto vysokým vlakovým efektem s pomocí eh, veřejných evropských eh, peněz, eh, to není nic skvělého. V podstatě se dostáváme pouze k čistě komerčním projektům, když zvažujeme investice do těchto projektů. Myslíte si, že, že tady bude jednak poptávka, když budete mít takovéto nástroje? A druhá otázka, je to kompatibilní eh, s dalšími typy financování, především co se týče financování grantů? Děkuji. I já bych rád doplnil jednu otázku dříve, než vám předám slovo k odpovědi. Všichni kolegové hovořili o tom, že máme velké potřeby eh, v oblasti infrastruktury, pokud jde o finanční prostředky. To je jasné. Druhá věc. My se musíme zabývat otázkou, jak říkala Vicky Ford, jak eh, soukromý kapitál můžeme více zapojit, tak aby tedy byl investován do infrastrukturních projektů. Všechno to, co tedy rozhodujeme na politické úrovni, je to vždycky pozitivní, anebo se někdy rozhoduje opačným směrem? Kdo chce eh, investovat do infrastruktur, ten s tím chce samozřejmě vydělávat peníze a my mu to musíme umys, umožnit. A musím říci, že naše politická rozhodnutí tomu vždycky neodpovídají. Eh, to zaznělo v několika otázkách. Druhá věc. Eh, veřejné prostředky, které máme, jsou omezeny. Nemůžeme si tady kouzlit další. A proto si musíme položit následující otázku. Někdy totiž mám určité obavy. V období bankovní krize jsme se naučili, že kouzelníci, kteří jezdili a kteří v bankovní oblasti stebovali finanční eh, prostředky, kouzlili je tak, aby padaly z nebe, tak ty se snaží kouzlit eh, veřejné prostředky i nyní. Eh, a proto se ptám, jestli nezískáme tímto postupem stejný problém ve veřejném sektoru, jako jsme měli v bankovním sektoru. A proto se chci zeptat, jestli e, je to skutečně e, potřeba se pouštět do takovýchto nástrojů. Jak je to celé bezpečné? Já si myslím, že toto je ústřední otázka celého problému, protože e, jisté by bylo získat finanční kapitál. Eh, já jsem eh, tedy velmi zdrženlivý většinou, ale tuto otázku jsem přeci jenom chtěl pronést. Eh, zazněla celá řada otázek, některé z nich určitě nebude jednoduché zodpovědět. Kdo začne? Dobře, já zkusím ještě jednou začít. Chtěl bych zareagovat na otázku pana Ody a také další otázky. Chtěl bych poděkovat za komentáře, které si vezmeme sebou, ale domnívám se, že mohu říci, také to, že tento nástroj a tento rozpočet 50 miliard naznačuje a stvrzuje, že komise sdílí vaši analýzu. Skutečně musíme jít cestou velkého investičního plánu do evropských infrastruktur. Samozřejmě, že návrh komise se může být nahlížen z nejrůznějších hledisek. Eh, analýza nezbytnosti investičního plánu eh, je tedy zcela jasná. Zde sdílíme to, co jste řekl, ale ty částky nejsou srovnatelné s tím, co jsme četli eh, také v souvislosti s Čínou, Brazílií a podobně. Nejenom tedy eh, co do schopnosti eh, provádět eh, takovéto veliké investice na evropské úrovni v doplnění z národní strany. Je nutné každopádně také si uvědomit, že investice v tohoto typu jsou velmi nasměrované konkrétně na rozvoj národních infrastruktur a kvality kvalita eh, těchto investic eh, co do cíle, co do nasměrování eh, možná nejsou tedy srovnatelné s mnohými jinými, ale přesto ta konkretizace je eh, výrazná a má přispět především ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Program, který je prezentován v rámci eh, tohoto finančního nástroje a v těch třech eh, orientacích, je výrazný. Dále bych chtěl také poznamenat, že v následujících dnech bude předložen dokument k výzkumu a vývoji do roku 2020 dále eh, rozvoj eh, programu Galileo, eh, GMS. I to bude finančně tedy podporováno zase z jiných oblastí investice. Zde se jedná spíš o regionální, lokální úroveň, a tyto nástroje musí být jak národní, tak potom také nástroje regionální a ze strany EIB, tak jak již bylo také řečeno mnohými kolegy. Čili toto je první etapa, ale velmi významná to již bylo řečeno. A samozřejmě, že eh, o tom diskutujeme také eh, s ostatními komisaři v kolegiu. Ohledně kritérií, eh, která musí být přesná, tak aby bylo možné vybrat jednotlivé projekty zde v oblasti dopravy, máme několik příkladů. Toto je samozřejmě podstatná otázka a e, my se budeme tedy věnovat e, třem oblastem, e, tak, aby projekty byly vybrány především dle jejich evropské přidané hodnoty. A pak tedy jistě budeme schopni vybrat ty správné projekty. Co se týče dopravy a vaše představa, já přejdu do angličtiny. Concentrating uh, funding. Ta vize, že bychom eh, se soustředili na logistická centra v oblasti dopravy, tak eh, s tím samozřejmě eh, komise souhlasí. My jsme identifikovali ty klíčové uzly, ať už jsou to Eh, mořské přístavy, vnitrozemské přístavy a další kritická místa pro dopravu a tyto, tato místa chceme podporovat, eh, jak pokud jde o infrastrukturu, tak pokud jde o služby, tak abychom mohli dobře eh, napomáhat rozvoji logistiky, včetně, a o tom jste řekl, o tom jste hovořil sám, včetně toho, co přesahuje evropské hranice a souvisí to s dopravními systémy na našich sousedů. A nyní, pokud jde o spojitost mezi eh, nástrojem CEF a regionální politikou, k tomu bychom samozřejmě mohli hovořit velmi dlouho. Zítra se eh, k tomu bude konat prezentace ve výboru REGI Evropského parlamentu, ale je důležité, abychom se tedy zaměřovali na vzájemný vztah mezi naším nástrojem a regionální politikou. Ne pouze pokud jde o právní ustanovení návrhu, ale také pokud jde jde o e, vztah k příjemcům, respektive k zemím, kteří se stanou příjemci v rámci těchto projektů. E, chceme ve všech třech sektorech zajistit komplementaritu mezi financováním v rámci nástroje CEF, který se soustředuje na evropskou přidanou hodnotu a e, regionálními nástroji, které jsou tedy součástí regionální politiky. To jsou v podstatě priority, která, které v této souvislosti komise má. Eh, pokud jde o eh, část fondu soudržnosti, který bude tady spadat do nástroje CEF, tak ty 3 miliardy, které budou převedeny eh, z fondu soudržnosti do fondu CEF nebo do nástroje CEF, jsou určeny především k tomu, abychom zeměm, zemím, které jsou příjemci v rámci fondu soudržnosti, umožnili přidanou hodnotu těch 10 Eh, eh, milionů tedy bude eh, spravováno tímto způsobem a budeme se v této souvislosti soustředit pouze na země, které jsou příjemci v rámci fondu soudržnosti. Já si myslím, že díky tomu se nám nepochybně podaří, abychom zrealizovali projekty i ty obtížnější včas a abychom zároveň realizovali projekty, které jsou přeshraniční a které přinášejí užitek více zemím. To znamená, že eh, se to bude týkat pouze zemí, které jsou příjemci v rámci Fondu soudržnosti a my zaručíme, aby ty projekty, které budou financovány, eh, zaručily to, že to tedy pomůže eh, v těch zemích, které jsou příjemci harmonizovaným a účinným způsobem. Domnívám se, že většina z těch ostatních otázek se týkala inovativních finančních nástrojů a Evropské investiční banky. Pokud tedy dovolíte, tak eh, bych tedy navrhla, aby to eh, dokončil EFIN, pokud tomu nemáte vy nic jiného. Eh, byly tu dvě otázky, které se vztahovaly k energetice. První otázka se týkala postupu udělování povolení. Eh, my tedy souhlasíme s tím, že je to velmi ambiciozní cíl, nicméně se domníváme, že je realistický. Především musíme zajistit, že povolení tady budou k dispozici v okamžiku, kdy je potřeba investice. Nemůžeme eh, čekat do roku 2020 se všemi investicemi. My jsme navrhli eh, lhůtu tří let, která bude povinná. Je to povinný časový limit, maximum, nicméně ten návrh zároveň obsahuje různé nástroje, které zajistí to, aby ty tři roky byly skutečně dodrženy. Jak už jsem řekla, je to realistický cíl. Dívali jsme se na příklady osvědčené praxe, dobré praxe, která je dnes eh, v několika členských státech, například ve Spojeném království, v Dánsku, v Irsku, v Nizozemsku a v nedávné době také v Německu. To znamená, že skutečně je možné toho dosáhnout a náš návrh se tedy opírá právě o tyto příklady dobré praxe. Co nastane, když příslušný orgán tedy e, nepřijme rozhodnutí, jestli tady mm, povolí ten projekt nebo ne během tří let, jestli to povolení nebude uděleno během tří let. E, ten postup je běžný v rámci EU, to znamená, že komise by reagovala. Nicméně dříve, než eh, nastane tato situace, tak eh, nastane ještě jedna věc. My jsme do našeho eh, návrhu zahrnuli velmi přísný monitoring postupu projektu, který bude založen na regionálním přístupu. To znamená, že realizátoři projektu, operátoři, regulátor a další zúčastněné strany, které zodpovídají za tuto investici, se budou pravidelně scházet, komunikovat spolu tak, aby diskutovali o všech překážkách a problémech, které nastaly při provádění toho projektu. To znamená, že mohou být eh, přijata nějaká nápravná opatření eh, dříve, než uplynou ty zmiňované tři roky. V tomto ohledu Eh, bych ráda zodpověděla tu otázku, která se eh, týkala agentury, která byla založena na počátku tohoto roku a která sídlí v v Lublaně, je to agentura ICER, a ta bude hrát velmi důležitou roli ne eh, pouze v regulačních záležitostech eh, tohoto návrhu, ale také pokud jde o monitoring postupu projektu a eh, pokud jde o diskuzi s národními regulátory, tak abychom zajistili, že projekt bude prováděn včas a v souladu s časovým plánem. Děkuji. Možná ještě doplnění ke komplementaritě CEFu a finančních prostředků, které budeme poskytovat v rámci soudržnosti. Především fyzická část eh, projektu rozmístění. Tyto fondy budou vzájemně se doplňovat. Fond soudržnosti má vysokou míru spolufinancování, to je, bude vysoce atraktivní, pokud tyto finance budou k dispozici. A podle našich informací můžeme získat další likviditu což zase umožní další přístup k finančním nástrojům. Na druhou stranu smlouva poukazuje na různé typy soudržnosti. Máme přiblížit vzdálené regiony, propojit je s centrem, s infrastrukturou CEF. Tento nástroj je také odpovědný za tuto politiku. Ehm, z hlediska soudržnosti je to definováno trošku jinak. A také se musíme zaměřit na digitální propast, což není tedy definováno jasně ve smlouvě, nicméně v tu dobu, když smlouva vznikla, to ještě neexistovalo. Okay, let me try. Dobře, takže pokusím se odpovědět na všechny otázky, které se týkají finančních nástrojů zazněla celá řada dotazů, co to konkrétně znamená, jak bude přispívat Evropská unie, jak budou fungovat tyto projektové dluhopisy a kolega zde správně řekl, co to je. Je to pouze eh, sdílení rizik a přispění ze strany Evropské unie. Ano, v zásadě je to nepřímý způsob, jak dosáhnout našich cílů tím, že budeme sdílet rizika a Nebudeme tedy vytvářet přímé nástroje, které by byly někdy obtížnější, někdy bychom těžko zajišťovali, eh, že bychom měli k dispozici prostředky, pokud by bylo zapotřebí. Takže tímto způsobem se chceme ujistit, kolik rozpočtových zdrojů je alokováno a na základě toho tedy připravujeme nebo jsme připravili tyto nástroje pro sdílení rizik. Možná se řeknete, proč komise přispívá. Neměla by to dělat Evropská investiční banka sama? A také správně jste identifikovali určité obavy, které se týkají bankovního, pákového efektu a jejich ratingu. Co navrhujeme v rámci iniciativy těch projektových obligací? je následující. Na jedné straně je to asi rizikovější než eh, například eh, nějaké velké půjčky bank, ale eh, zase to bude v případě malého počtu projektů asi do 20 zatímco velké úvěry mohou jít až do míry 50 To, že komise bude přispívat ke sdělení rizik, pomůže bance a rozdělení odpovědností bude takové, že tady nebude přímý nárůst pákového efektu na straně banky, tedy velice obecně řečeno. Jinými slovy, banka by měla mít možnost zachovat si svůj rating a ne vrhat se do nějakých super rizikových podniků. Potom se ale můžete říci, dobře, nepřenášíme tedy ten problém z té banky, je to eh, úkol komise, aby zajistila, že tady budou určité obezřetné parametry, eh, které bude banka plně naplňovat. Já mohu říci, že banka, mezinárodní banky jsou velice konzervativní instituce možná pro některé až příliš konzervativní. Ale v případě EIB se jedná o Banku Evropské unie. Je to instituce podle smlouvy a já mohu říci, že my kolektivně, tedy evropské instituce, máme takto více možností jak dohlížet eh, nebo jak eh, říci této bance, aby byla aktivnější oproti eh, ostatním podobným bankám. Pak se možná řeknete, potřebujeme ještě další partnery než tedy EIB. Ano, zcela jistě, pokud chceme mít skutečné odborné znalosti, geografické pokrytí, maximální implementaci našich strategií, tak potřebujeme maximální počet partnerů. Je také pravda, že některé jiné banky, EBRD, eh, Severská investiční banka, eh, Národní rozvojová banka, mají eh, svá určitá omezení, co se týče svého fungování. A zcela jistě se chceme podívat na možnost získání dalších finančních partnerů, ale v tomto procesu budeme pokračovat, ale zjišťujeme, že možná nebo jinak nemůže to být nějaký přístup podle tabulky, protože každá instituce má svá vlastní omezení. In terms of... Co se týče regulatorních aspektů. Jsme si vědomi diskusí, které se týkají Solvency 2, eh, eh, Solvency, Solventnost 2 a jiných návrhů, ale máme tady různé reakce od různých členských států. Někteří říkají, to je ta zásadní překážka u dlouhodobých investic, jiní zase tvrdí, eh, že to nevyvolává žádné pochybnosti, protože můžete implementovat ten vytvořený přístup a potom je všechno v pořádku. Takže v tuto chvíli jednáme s dalšími službami komise a také s národními zástupci. V podstatě se snažíme zjistit, kde ten problém, v čem ten problém je, kde to vězí, protože někdo na evropské úrovni vám říká, co máte dělat na vnitrostátní úrovni. Možná je tady rozdíl v tom, jak to jednotlivé členské státy implementují. Eh, implementují různá nařízení, čili to je věc, ve které budeme pokračovat, budeme zjišťovat, eh, v čem ten problém je. A co se týče členských států s nízkým ratingem, to znamená států, které nemohou mít vůbec finanční nástroje tohoto typu a nebo ty projektové obligace, to je také jedna z věcí, které musíme vyzkoušet. Odpověď ratingových společností zcela jistě je do jisté míry dogmatická, ale myslíme si, že můžeme podpořit v rámci tohoto nástroje projektových eh, obligací eh, ehm, hodnocení, jak zajištit lepší kvalitu úvěru. A je to také otázka toho, zda to dostatečně překonává rizika spojená s danými zeměmi, kde je identifikováno riziko. Pokud to chcete vyjádřit prostřednictvím hodnocení ratingu, tak ehm, v podstatě jdete nad rámec toho určitého stropu dané země, což eh, v případě ehm, nějakého subjektu, projektového subjektu jde na jejich rámec. Musíme se na to podívat, musíme se na to podívat také z hlediska samotného designu, musíme to zcela jistě řešit lépe a to je otázka, kterou řešíme během pilotní vze. Myslím, že v zásadě jsem odpověděla na všechno. Ještě velice stručně, pane předsedo, Jenom bych zopakoval, není tady eh, žádná, žádná zátěž pro evropský rozpočet, budeme převádět částky CEFu pravidelně, tak, jak se budou vyvíjet jednotlivé projekty jednotlivým finančním institucím, které budou implementovat ten systém garancí, čili není tady žádná právní odpovědnost, co se týče evropského rozpočtu. A co se týče EIB eh, a kapitálu, eh, rozhodnutí jednotlivého projektu bude učiněno, rozhodnutí o projektu bude učiněno bankou a v podstatě banka bude používat svůj kapitál, až se bude rozhodovat o jednotlivých projektů, do jaké míry bude sdílet riziko. To znamená, chceme, aby banky takto postupovaly, aby to rozhodovaly banky, rozhodovaly finanční instituce. A jak říkala Eva, budeme se snažit zajistit, abychom měli relativně dobré geografické rozprostření těchto projektů. To znamená, že realizátor projektu, evropské instituce musí je vstoupit do dialogu, musí připravit takové projekty, které jsou vhodné pro tyto nástroje, zajistit geografické pokrytí v rámci garancí mechanismu projektových eh, obligací, což je možné právě pomocí tohoto nástroje, protože tady propojeme ty základní eh, projekty a také ty eh, elementy financování projektu. Ale díky tomuto propojení chceme zajistit, aby maximální počet projektů um, um, bylo vhodné pro tyto nástroje, nejen pro takové ty tradiční finanční nástroje, což je velká výzva pro členské státy. To musí řešit také Evropská komise z toho hlediska, aby tyto nástroje byly pro tyto státy přístupné. Já bych chtěl srdečně poděkovat všem zástupcům komise za tyto informace a jsem velmi rád, že jsme nediskutovali o jednotlivých eh, projektech, spíše tedy o zásadních eh, otázkách. Eh, to, že potřebujeme více investice do všech typů infrastruktur, je nesporné. Jsem vděčen za to, že jsme se tedy dotazovali velmi pečlivě na to, zda tyto nástroje a naděje na nové nástroje nebudou představovat také nový problém. Ten problém jsme již zažili v souvislosti s bankami. Eh, ona kreativita nových nástrojů eh, se troskotala. Eh, čili právě proto byly kladeny otázky komisi ohledně toho, zda navržené nástroje jsou solidní, zda budou fungovat a e, zdá se také využije e, možnosti získat e, investice ze soukromých rukou, kde ten kapitál je. To by bylo jistě vhodnější pro hospodářský rozvoj. I když finanční nástroje jsou velmi kreativní, někdy se zapomíná na tu soukromou stránku financování. To děkuji moc krát za tuto dnešní prezentaci a odpověď na první otázky. Tím můžeme uzavřít projednání projednávání tohoto bodu. Děkuji. Dámy a pánové, mohli bychom přejít k následujícímu bodu na pořadu jednání v principu, ale zdá se, že to nikoho nezajímá. Stalo se, prosím, něco, co vás vede k této konverzaci? Um Milé kolegyně a kolegové, nejsme na veřejném tržišti, nýbrž na zasedání eh, výboru. A možná, že byste ty debaty eh, na okraji jednání mohli uskutečnit venku. Ladies and gentlemen, we can start. Next point. Můžeme začít, prosím, dámy a pánové, následující bod na pořadu jednání. Mr. Klaus Forelle Petersen. That... Je zde, prosím, pan Petersen. Prosím, aby se dostavil na své místo, abychom mohli začít. Okay. And we have no money. Čas jsou peníze a peníze nemáme.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 pracovat. Eh, máme tu opět technický problém, který se projevil již dnes dopoledne a sice promítací zařízení, počítače spolu nějak nekomunikují. Nej, nej, nejlépe eh, by bylo, kdybychom eh, občas přednášeli volně, bez použití té techniky. Musíme tedy udělat přestávku dvě minuty a pokud to nespravíme, tak budeme muset hovořit bez promítání. Děkuji.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 Pokud budete souhlasit, tak bychom začali eh, s prezentací eh, studií ohledně eh, překážek a osečených postupů při testování MSP. Bylo by mi milejší, kdybychom hovořili nejdřív o tom, co je pozitivní, ale dobře, budeme hovořit nejdříve o těch překážkách a teprve potom o úspěších. Takže nyní si vyslechneme tuto prezentaci. Mikrofon. And then you can start if you want. Yes. But you... Pokud chcete, můžete začít, ale prosím použijte tento mikrofon, protože jinak tlumočník se neuslyší. Dobré ráno, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost, že mohu hovořit o naší práci. Jsem z Kodaně, z Ústavu Economics. Udělali jsme takovou studii a řešíme otázku testů malých a středních podniků, jak je to uplatňováno v rámci členských států a e, služeb komise. Jak víte, test MSP je součástí e, roku 2008 e, aktu pro malé a střední podniky, kdy komise chce uplatňovat tyto testy v členských státech a Členské státy musí tyto testy použít, když připravují nové návrhy. V podstatě tento test MSP zvažuje dopady nových legislativních návrhů a jaký dopad tyto návrhy mají na malé a střední podniky. Co jsme udělali? Podívali jsme se na to, do jaké míry tyto zkoušky eh, mají dopad na malé a střední podniky, jak jsou tyto testy používány, jaké Velké výzvy, překážky jsou patrné, když členské státy a komise používají tento typ zkoušek, jaké máme příklady použití těchto testů. Tato studie vychází ze dvou elementů. Jednak je to průzkum, který provedla komise, průzkum, kdy všechny členské státy, které jsou zodpovědné za Eh, zkoušky pro malé a střední podniky odpověděli na celou škálu různých dotazů. Máme přístup k těmto odpovědím ze všech 27 členských států a navíc jsme udělali případovou studii v sedmi členských státech a případovou studii evropských eh, služeb. Tato případová studie eh, obsahuje Německo, Itálii, Rumunsko, Lotyšsko, Rakousko a Eh, mám tady diapozitivy, které budou hovořit o této zprávě. Tady máme klíčové informace, které chceme poskytnout a potom budeme hovořit o podrobnostech, jak tyto testy jsou používány na členských státech, také ze strany komise a potom budu hovořit o překážkách, se kterými jsme se setkali a potom budu hovořit o doporučeních, které bychom vám rádi předložili a také komisi. Na závěr budeme mít eh, čas na otázky a doufáme, že i odpovědi. Naše klíčová sdělení. První věc. Nejsme moc potěšeni Eh, míru uplatnění těchto testů v členských státech, eh, ale nejen na straně členských států, ale také ze strany komise. Pouze 15 členských států a služeb Evropské komise uplatňuje tento test pro malé střední podniky nebo podobný test. Nicméně je tady nerovnoměrné použití, ad hoc použití ve většině členských států, dokonce i v těch členských státech, kde jsou tyto zkoušky používány relativně konzistentním způsobem. Služby komise uplatňují tyto zkoušky eh, ve většině případů, ale často také bohužel chybí určitá důslednost. Můžeme dojít tedy k závěru, že si myslíme, že je tady velký prostor pro zlepšení v oblasti implementace těchto testů, především na úrovni členských států. Eh, za druhé, naše studie poukazuje na velké výzvy velké problémy, jakým způsobem jsou tyto testy používány a došli jsme k závěru, že jednotné vodítko je nedostatečné, že nenaplňuje potřeby všech členských států. Jsou tady nejrůznější výzvy, které se musí řešit v jednotlivých členských státech. Musíme prostřednictvím studie definovat, tady na základě odpovědí, které jsme obdrželi, eh, že nejdříve se musí zavést základní politiky které musí být aplikovány, čili musí se nejdříve ohodnotit nová nařízení a také určité dopady. Pokud by členské státy přijaly tyto politiky, tak má smysl uplatňovat tyto MSP testy, ale bohužel v některých státech ještě tyto politiky nebyly přijaty, čili nejdříve musí začít zavedením základních politik. Máme určité skupiny a do jaké míry uplatňují politiky a také do jaké míry jsou zavedeny postupy a také test MSP. Ale v této skupině vidíme, že je nedostatečná konzistentnost. To znamená, že pouze v některých případech eh, tyto zkoušky MSP eh, zlepšují analýzu a dopady nové legislativy. Bohužel ovšem tento přístup není konzistentní, čili i v této skupině se musí zajistit určitá zlepšení. Potom máme skupinu, která je pokročila. Jsou to členské státy, které konzistentně používají tyto testy, mají pokročilé metody, jak provádět tyto zkoušky, ale i zde eh, se musí zajistit zlepšení pochopitelně na jiné úrovni, ale je to otázka určité podmíněnosti a naplňování předpisů. V každém tedy případě eh, se musí zlepšit ještě používání jednotlivých technik. Jaká jsou doporučení vyplývající z naší studie? Implementace by měla postupovat, měli bychom možná uplatnit eh, přístup, který je rozdílný v jednotlivých členských státech. V některých případech nejdříve se musí zavést základní politiky a v některých případech naopak musíte uplatnit pokročilé eh, způsoby, pokročilá opatření, abyste dosáhli vyšší úrovně. A také si myslíme, že tyto testy mají být eh, povinné, musíme přijmout konkrétní vodítka. Eh, když máte určité politiky, tak byste měli mít konkrétní vodítka, abyste měli jistotu, že tuto politiku budete naplňovat. Za třetí, musíme podpořit implementaci jinými způsoby. Musíme mít kontrolní opatření na úrovni členských států, tak jak to je například eh, na půdě komise. Musíte podporovat služby, které mají provádět tyto zkoušky. Tyto lidé musí mít proškolení, musí mít nástroje, metody, musíte zajistit eh, pomoc, eh, zapojení jednotlivých služeb, abychom zlepšili kvalitu provádění daných testů. A poslední doporučení, a o tom ještě budu hovořit podrobně na konci, je to součást širšího přístupu, abychom zlepšili regulaci, čili nedoporučujeme, aby test MSP byl prováděn sám o sobě, má to být součást hodnocení dopadu, kdy berete v potaz také jiné aspekty eh, daných nových nařízení. Musíte vždy najít určitou rovnováhu mezi dopady eh, nařízení a Eh, jaký dopad to má pro malé střední podniky je pouze jeden element. Podle našeho názoru by to mělo být integrováno do celkové studie hodnocení dopadu. Tak eh, tedy by to měla chápat především komise. To jsou tedy ty, klíčová, eh, ty klíčové body. Nyní bych chtěl zdůraznit, o čem konkrétně je tento test pro malé střední podniky. Je to test, se kterým přišla komise, používá se to v některých členských státech, ne ve všech, se stává ze čtyř kroků toho, co máte dělat. Jsou tady čtyři kroky. Musíte nejdříve jednat s danými podniky, abyste získali zpětnou vazbu o tom, jak legislativní návrh ovlivní jejich činnost. Musíte udělat předběžné hodnocení, Zda to tedy skutečně nějak ovlivní malé střední podniky nebo nějaké konkrétní skupiny, například mikropodniky, to je tedy první krok. A za třetí musíte změřit dopady, musíte kvantifikovat administrativní náklady, finanční náklady, do jaké míry to ovlivní eh, konkurenční postavení daného podniku na trhu, pokud tedy bude přijato nové nařízení. A za čtvrté, součást tohoto testu znamená, že také budete hodnotit, zda byste dosahli stejného cíle prostřednictvím jiných způsobů. Čili zvažujete určité alternativní varianty anebo nějaká umírňující opatření, například výjimky pro střední eh, a malé podniky nebo nějaké kompenzace nebo poskytování lepších informací, aby malé střední podniky mohly lépe naplňovat eh, nová opatření. Politici takto mohou zvážit určité alternativy. Máte možnost také nastavit rovnováhu mezi různými cíly, čili v nejlepších případech budete mít empirické informace o tom, jak to ve skutečnosti vypadá, takže to můžete porovnat s politickým cílem nového nařízení. A celkově za to budete zajišťovat lepší kvalitu přijaté legislativy. To vše má naplnit test pro malé střední podniky. V naší zprávě na základě odpovědi, které jsme obdrželi z 27 členských států, poukazujeme, že 21 členských států tvrdí, že používají tuto zkoušku, ale když se podíváme podrobně, jak to eh, probíhá, tak jsme zjistili, že to je menší číslo. Jak vidíte, v reálu máme 15 členských států, které tvrdí, že vždy používají, nebo ve většině případů používají tento test, když se připravuje nová legislativa. A když se jich ptáme, kolik testů provedli eh, v roce 2010, tak je patrné, že v 11 členských státech byly provedeny tyto zkoušky, 20 eh, nebo více testů pro malé a střední podniky bylo zajištěno. Ehm, máme pouze pět testů během jednoho legislativního roku. To si myslíme, že je celkem věrohodné. Takže v reálu máme 15 členských států, které uplatňují tyto zkoušku nebo něco podobného a potom máme 6 členských států, které tyto testy používají velice zřídka kdy a potom 6 členských států, které tyto zkoušky vůbec neuplatňují. Také jsme zjistili, eh, do jaké míry eh, používají určité pokyny, takže vládní orgány mohou provádět ty čtyři kroky, které jsem představil v úvodu. Zjistili jsme, že máme velkou míru rozdílu mezi členskými státy. To znamená, do jaké míry mají konkrétní vodítko, konkrétní požadavky, které uplatňují a nejtypičtější příklad je ten, že máme decentralizované služby v rámci vlády, čili různým způsobem přistupují k tomuto testu jinak. To znamená, že jeden vládní orgán k tomu přistupuje určitým způsobem a jiný orgán úplně jiným způsobem. A tak to funguje v celé řadě členských států. Čili i když je tam eh, celkové obecné vodítko, tak eh, tento test a ta konkrétní Ehm, příprava a to konkrétní provedení se velice liší. V důsledku toho ehm, vidíme velké rozdíly. Vidíme, co dělají členské státy. 16 členských států tvrdí, že konzultují malé střední podniky, takže i když eh, ten návrh se týká malých a středních podniků, tak nemáme úplnou jistotu, že se obracejí na zástupce malých a středních podniků. 12 členských států tvrdí, že kvantifikují možné dopady to je zcela klíčové. Kvantifikovat dopady návrhů legislativy, do jaké míry tyto návrhy negativně ovlivňují malé a střední podniky. 16 členských států tvrdí, že provádí ehm, určitá opatření, která mají zmírnit eh, negativní dopad a několik členských států dělá takzvané kvalitativní testy v případě testů, které provádějí. Takže vidíme, že tady prostor pro zlepšení, jednak co se týče četnosti použití těchto testů a jakým způsobem jsou tyto testy prováděny. Je naprosto klíčové, aby některá opatření, některé ty nástroje byly použity, abychom mohli provést tento test pro malé střední podniky. Celková situace je prezentována v dané zprávě tímto způsobem. Snažíme se shrnout jednotlivá zjištění tím, že jsme analyzovali a rozmístili členské státy do dvou os, čili jednak na ty, kteří používají konzistentně tyto eh, testy a na ty, které chtějí mít sofistikovanější metody. A v podstatě jsme vytvořili skupiny, jednak pokročilou skupinu členských států, mezi ně patří eh, Spojené království, Německo, Dánsko, A e, na druhé straně toho spektra máme takzvané státy, které teprve začínají. To je Portugalsko, Itálie, Řecko, Česká republika, Kypr, Estonsko, Belgie. A mezi těmito dvěma skupinami máme takovou prostřední skupinu. Když jsem hovořil o klíčových doporučeních, tak ta pokročilá skupina je ta, která má konzistentní testy a používá pokročilé metody při testování. Ta začínající skupina se k tomu ještě skutečně nějak pořádně nepostavila a velice zřídka používá tyto testy. A ta středně pokročilá skupina, tady máme země, které celkem konzistentně používají tyto testy, nicméně je tady i celá řada členských států, které používají dost zřídka. Je to tedy velice široký obrázek a Evropská komise, jejich služby pokud by tedy odpověděli na stejné dotazy, tak bychom je zařadili do té skupiny těch pokročilých členských států. Nicméně to je jenom takový celkový přehled. Když se podíváme na to, co jsou ty největší výzvy eh, v případě těch jednotlivých skupin členských států, tak v případě té začínající skupiny je zcela zásadní to, aby padlo politické rozhodnutí. Musí se rozhodnout, že chtějí připravovat novou legislativu a přitom používat tento test, tento nástroj. V tuto chvíli to v těchto zemích eh, chybí. Také musíme podpořit tyto testy ze strany institucionální struktury. Někdo musí být zodpovědný za tyto testy, aby tyto testy byly skutečně prováděny. Je to zcela základní věc, ale je to zcela zásadní, pokud eh, Eh, v tom chtějí členské státy něco udělat. Jsou to klíčové výzvy, musíte tyto věci zcela jistě zajistit. V té středně pokročilé skupině vidíte určitou nekonzistentnost. Možná mají už zavedenou politiku, ale stále mají určité problémy, co se týče konzistentního používání těchto zkoušek, také nemají přesně nastavené postupy, které by měly být používány ze strany veřejné zprávy, aby tyto testy mohly být provedeny. A co se týče té pokročilé skupiny, tak tam je největší problém eh, ta určitá podmíněnost nebo naplňování těch požadavků. I když provádějí ty tyto testy, tak mají velice často problém například eh, s hodnocením nebo kvantifikací dopadu na malé a střední podniky. Co musí dělat členské státy a také asociace podnikatelů, se kterými jsme se spojili? Eh, v případě té první skupiny jsme se obrátili na Itálii, Rumunsko a na další státy v této skupině bylo nám řečeno, například z Itálie, že tam není jasný závazek ze strany institucí, jak na národní, tak regionální úrovni, aby tyto testy pro malé střední podniky prováděly. V Rumunsku nám bylo řečeno, že organizační struktura těchto testů v podstatě neexistuje. To jsou klíčové problémy v případě států v této začínající skupině. V té středně pokročilé skupině záleží, jak jsou používána především ta vodítka, ty jednotlivé pokyny. Viděli jsme to v Lotyšsku. Někdy je velkou výzvou, eh, aby státní úředníci v jiných ministerstvech než eh, ministerstvu hospodářství uplatňovali tyto testy. Eh, většinou příspěvek těchto testů na jiných ministerstvech není vůbec pochopen. Takže když chcete uplatňovat tento test, tak je musíte uplatňovat v rámci všech ministerstev a ten eh, ta ostatní ministerstva, ty další agentury neuplatňují tyto zkoušky a v podstatě nechápou ani důležitost těchto testů. V Rakousku zazněla kritická slova ze strany asociací podniků. Je jasné, že vlády velice říkají, že používají Eh, že toto nové nařízení nemá dopad eh, na malé a střední podniky. A často se rozhodnou, že prostě tento test vůbec nepotřebují. Čili na národní, na vládní úrovni, nejen tedy na administrativní úrovni, je jasné, že musí být jasné vodítko, kterým se budou řídit eh, všichni zástupci vlády i tedy a zprávy. To United Kingdom and Denmark. Kromě toho jsme hovořili se Spojeným královstvím a s Dánskem. Jsou to eh, země, které jsou eh, v tomto poměrně pokročilé. V Dánsku je to relativně dobré, nicméně ministerstva mají stále určitou autonomii a to znamená, že eh, se to také odráží v těch testech. Ty testy nemají vždycky stejnou kvalitu. Je tu problém s vzájemným souladem, s pokyny Dokonce i ve Spojeném království, které má jedny z nejpokročilejších metod, které se v tomto ohledu eh, používají, se objevily kritické poznámky, které se soustředily především na to, že ne všechna ministerstva mají stejné podmínky, pokud jde o soulad s pokyny a pokud jde o ty testy malých a středních podniků. A nyní o provádění testu v Evropské komisi. Co jsme shledali, když jsme se snažili na to zaměřit? Z těch pohovorů, které jsme prováděli, bychom chtěli především vyzdvihnout následující závěr. Komise učinila důležitý krok směrem vpřed. Je tu spolupráce mezi jednotlivými odděleními komise při provádění testu malých a středních podniků je to také disciplinární efekt, pokud jde o to, jakým způsobem jsou ty testy prováděny. To znamená, že komise nepochybně dosáhla určitého pokroku a používala velmi vyspělou metodu při provádění testů. Zároveň jsme ale zaznamenali to, eh, že jsme se tady zkoumali eh, analýzu dopadů komise zjistili jsme, že případy jsou posuzovány jednotlivě, to znamená, že byť jsou tu eh, určité společné pokyny, jednotlivá oddělení komise mohou rozhodnout, jak se zachovají. To znamená, že je to skutečně rozhodování případ od případu. Jednotlivá oddělení se mohou rozhodnout, jakým způsobem bude test proveden a důsledkem je to, že kvalita provádění testů se liší. A Kromě toho jsme narazili na to, že ve většině mm, zpráv o e, dopadech je e, nedostatečná kvalita informací. To znamená, že není dostatečně zachyceno, jak ten test byl prováděn, jaké jsou jeho výsledky. Komise uznává, že kvalita provádění testů se v jednotlivých generálních ředitelstvích liší. E, <clears throat> To je tedy eh, citace zástupce generálního ředitelství eh, Enterprise. Jednotlivá generální ředitelství to tedy eh, pojímají různě. Asociace podniků nám řekli mnohem kritičtější věci. Říkali, že ty pokyny jsou jakýmsi nákupním seznamem. Říkali, že jednotlivá ředitelství komise si z toho mohou vybrat, co chtějí, co je jim libo a to mohou otestovat. Zároveň si stěžovali, že eh, test malých a středních podniků je jakási černá skřínka a že zkrátka vždycky je mm, možno nalézt příslušný dopad a příslušnou eh, kalkulaci a pro čtenáře je někdy obtížné eh, pochopit, jak se k danému závěru dospělo. Kromě toho jsme se dívali na 22 zpráv o odhadu dopadu z roku 2010, které byly prováděny v různých generálních ředitelstvích komise a vidíte e, tu některé výsledky. E, dělali jsme tedy celkem 22 zpráv, nebo zabývali jsme se celkem 22 zprávami a zjistili jsme, že pouze v malém procentu případů e, došlo k řádné konzultaci. A já si myslím, že to je velmi důležitá část celého testu. E, předběžné hodnocení je většinou prováděno, ale e, je tady potřeba doplnit ještě zprávu. Velmi se to liší, pokud jde o způsob, jak je ten odhad dopadů prováděn, například úroveň kvantifikace. Samozřejmě, že to má určité důvody, protože někdy je velmi obtížné získat příslušné údaje, tak aby bylo možno provést danou kvantifikaci, dané vyčíslení. Nicméně jsou tu i příklady, kdy test eh, malých a středních podniků jako takový není relevantní, protože legislativa Evropské unie prostě nemá dopad na malé a střední podniky. V takovýchto případech je samozřejmě důležité, abychom ten test malých a středních podniků neprováděli, ale stále eh, ještě jsou tu určité možnosti zlepšení, především o to, eh, v tom smyslu, jakým způsobem jsou tedy prováděny odhady dopadů a příslušné zprávy. My jsme tedy revidovali 22 zpráv o dopadech a zjistili jsme, že je to několik eh, málo případů alternativních způsobů, které vedou k dosažení stejných cílů. Nemůžeme říci, jestli oddělení komise se zcela záměrně Eh, tedy nezabývali alternativními přístupy, ale bylo nám některými asociacemi podniků eh, řečeno, že eh, oddělení komise se prostě nezabývají, nezabývají alternativami. Můžeme tedy konstatovat, že pouze v několika málo případech se jsme zaznamenali to, že komise se zabývala alternativním řešením anebo navrhla nějaká uh, zmírňující opatření. A jak už bylo řečeno, Rád bych na závěr zdůraznil, že zprávy se e, zlepšily e, a mohly by se ještě dále zlepšovat, protože to by velmi napomohlo všem zúčastněným stranám, asociacím, podnikům, věděli by, e, jaké dopady má nově přijatá legislativa na malé a střední podniky právě na základě těchto zpráv. Zjistili jsme tedy, že Eh, současné pokyny pro provádění těchto testů v komise umožňují velký manevrovací prostor. Domníváme se, že by tyto mm, eh, pokyny mohly být více specifické, přísnější, že by tedy kladly větší požadavky na oddělení komise. Domníváme se, že by to komise velmi pomohlo, že by bylo velmi dobré, kdyby se eh, test lépe prezentoval ve zprávě, tak aby bylo lépe popsáno, co dělali, co naopak nedělali a jaké jsou výsledky toho testu. To by nepochybně pomohlo zobrazení zveřejnění výsledků ve zprávě o dopadech. Kromě toho musíme přiznat, že je to problém eh, s dostupností určitých údajů. V určitých případech samozřejmě, že někdy je obtížné získat údaje, například pokud jde o administrativní náklady malých a středních podniků, pokud eh, hovoříme o dopadech určitého eh, návrhu. Jaké jsou naše doporučení? Úplně poslední věc. Za prvé, Máme určitá doporučení, která se týkají té první skupiny zemí, těch začátečníků. Myslím si, že tyto země musí přijmout určité základní kroky, musí eh, se eh, tedy postarat o to, aby zájem o malé střední podniky se dostal na vládní úroveň, aby tady byl zájem o e, to, že jakákoliv nová legislativa bude zkoumána z hlediska toho, jestli má nějaký dopad na malé a střední podniky. To je ten základní krok. Kromě toho musíme mít někoho, nějakou instituci, nějakou strukturu, která bude za ty testy zodpovědná, tak aby skutečně byl někdo, kdo se postará o to, aby ten test byl řádným způsobem proveden. proveden. To jsou tedy základní věci. A kromě toho by bylo dobré, kdyby eh, se eh, stanovili nějaké měřitelné cíle v tomto ohledu, tak abychom se eh, tedy mohli posunout k provádění těch testů. Pokud jde o tu středně pokročilou skupinu, tak tady je potřeba, aby byly specifické pokyny, konkrétní pokyny pro provádění těch testů. Vyzvali bychom tedy tuto skupinu zemí, těch středně pokročilých zemí, aby přijali povinná opatření nebo pokyny, povinné pokyny, a aby tedy více specifikovali způsob, jaký má být eh, test eh, malých a středních podniků prováděn. kromě toho by měly stanovit eh, náročné standardy, pokud jde o sepisování zpráv o výsledcích testů. A konečně skupina pokročilých zemí a komise, to je ta třetí nejpokročilejší komis, skupina Eh, tady je potřeba vytvořit kulturu a také lepší regulaci vládních eh, agentur tím, že se tedy vytvoří expertní eh, skupina, helpdesk, že se bude podporovat spolupráce mezi jednotlivými pracovišti, že se zároveň bude mm, používat nezávislý kontrolní mechanismus, protože to jsme viděli například ve Spojeném království, že takovýto mechanismus určitě pomůže, mm, napomůže provádění testu. je potřeba, abychom tedy pomohli jednotlivým vládním agenturám s realizací testů. To jsou tedy určité eh, kroky vyňaté z těch příkladů osvědčené praxe, které bychom eh, chtěli formulovat pro jednotlivé skupiny států. A nyní mi dovolte, abych se vrátil k doporučením, která jsme z toho vyvodili. Já už jsem s nimi začala, budu v tom pokračovat. Domníváme se, že je tady určitý prostor pro zlepšení, eh, především pokud jde o provádění testů je potřeba, abychom se na to soustředili na evropské úrovni, abychom tady eh, eh, si uvědomili, že v některých státech eh, už je to poměrně vyspělé, ale v některých státech ne. To znamená, že my potřebujeme diferencovaný přístup a až ty testy sjednotíme, tak teprve potom bude možno přijmout určitý evropský koncept. To znamená, že zatím prosazujeme diferencovaný přístup a chceme, aby tu byla mandatorní povinná Eh, opatření imperatorní eh, pokyny, aby byly jasně specifikovány postupy pro vládní orgány, tak aby se eh, tyto orgány držely postupu při provádění testu. A kromě toho je potřeba, aby tady byl vytvořen helpdesk, aby byly mm, realizovány tréninky nebo kvalifikace. To samozřejmě Eh, může být v určitých ochladech velmi komplikované, nicméně je potřeba, aby eh, tady byly provedeny ambiciozní kalkulace ekonomických dopadů těchto opatření, protože by to skutečně pomohlo. Eh, my potřebujeme takovýto trénink, takovouto kvalifikaci, to napomůže celé věci a mm, kromě toho se domníváme, že by tento test Eh, měl být zasazen do širšího kontextu odhadu dopadů. Skutečně jde o to, abychom vytvářeli lepší regulace a test malých a středních podniků je jedním z aspektů eh, celé věci. To znamená, že je potřeba tento test zasadit do eh, celého kontextu odhadu dopadu, do toho širšího kontextu. To je tedy závěr mé prezentace a budu velmi rád, pokud k tomu budete mít nějaké dotazy. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Byla to skutečně velmi detailní eh, prezentace a doufám, že jste to mohli lépe číst eh, tady na tom plátně nahoře. Pan Weber se hlásí jako první, prosím. Ano, děkuji za tuto zajímavou a instruktivní prezentaci. Já bych měl jednu otázku, která je velmi zvláštní a týká se Francie. Vy jste hovořil o třech skupinách podniků, o těch, kteří jsou začátečníky, pokročilí a podobně. Nikdy jste však se nezmínil o Francii, přičemž to je zajímavá země. A v tomto státě je právě otázka malých a středních podniků zásadní. Jednou ze slabin francouzské dví, jak v Evropě, tak i celosvětově, je ve slabinách těchto malých a středních podniků je to právě ten to veliký rozdíl také vůči Německu, Itálii a Španělsku, který se projevuje. Tyto testy mě tedy velmi zajímají, protože máme problém s malými a středními podniky ve Francii a máme také celou řadu eh, nařízení a pravidel, které také zatěžují tyto MSP. Chci se tedy zeptat, jak tyto testy probíhají a jak jsou používány v mé zemi. Děkuji, paní Hercog. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za tuto zprávu. Myslím si, že tam jsou cené informace, ale chtěla bych slyšet to nejdůležitější a nenašla jsem to v této zprávě. Byla jsem zpravodajkou v případě toho aktu pro malé a střední podniky a dělali jsme to s jistým cílem, nejen tedy z hlediska postupů, že malé a střední podniky jsou zodpovědné eh, za HDP, dvě třetiny za pracovní místa a podle našeho názoru jsme si mysleli, že pokud budou mít větší příležitost, tak mohou přispět ještě více. Můj dotaz zní, máte informace o tom, že v zemích, které jsou v té skupině pokročilých, právě ten sektor malých středních podniků přináší více z hlediska tedy zaměstnanosti a také z hlediska přispění k HDP. Jak byste popsal přidanou hodnotu? Co je přidaná hodnota? Je sice pěkné, že hovoříte o přidané hodnotě, ale v čem je ta přidaná hodnota? A pokud není tato hodnota viditelná, tak eh, si myslím, že to bude určité cvičení pro státní úředníky, veřejnou zprávu a že to nebude skutečný motor, který by eh, rozproudil evropskou ekonomiku. Chcete mít takovéto eh, data, takovéto informace, protože v tom je podle mého názoru ta předaná hodnota. Tyto země jsou mnohem lepší v oblasti malých a středních podniků. Tyto podniky mnohem více eh, přispívají k HDP, takže můj dotaz se týká toho cíle, toho účelu. Já si myslím, že ten účel možná není zase tak důležitý, spíše je důležité, abychom se zaměřili na ty cíle v, těch pokročilých zemích a přenesli to do těch méně pokročilých začínajících zemí. Ano, děkuji. Pan Kelly má ještě otázku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Něco podobného. Eh, na to se ptala Edith. Má to skutečný ekonomický přínos v zemích, eh, které jsou popsané jako vyspělé a vidíte jasné ekonomické nevýhody v zemích, které jsou popsány jako začátečníci. A tento test malých a středních podniků se má uplatňovat v rámci všech malých a středních podniků, je to asi 23 milionů. A to jsou náklady a jaké jsou náklady daných zkoušek, pokud to budete uplatňovat vůči všem těm milionům malých a středních podniků. <laughs> Děkuji, že jsem zapomněla. Mě by zajímalo, jestli jsou tady také rozdíly v rámci jednotlivých sektorů. Pokud tady vůbec tady jsou nějaké rozdíly, nebo pokud je to horizontálně eh, jednotné pro všechny. Některé sektory, podle mého názoru, mohou mít větší přínos z těchto testů než jiné sektory. Bitte sehr. Thank you. Co se týče otázky, jak se vede Francie a jak implementuje tyto zkoušky pro malé střední podniky, neudělali jsme případovou studii u Francie. Mám pouze celkové odpovědi za Francii to je průzkum, který provedla komise, takže bohužel nemohu odpovědět podrobně, ale z těch informací, které mám k dispozici, mohu říci, že použití těchto testů je po, děláno konzistentním způsobem. Je to jedna ze zemí, která používá nejkonzistentnějším způsobem tuto zkoušku, když se připravuje nová legislativa. Kde zaostává Francie, je použití konkrétních metod. Musel bych se podívat na Konkrétně odpovědi ze strany Francie, abych vám mohl odpovědět, kde Francie používá ty méně vyspělé metody, ale pochopitelně sekretariát eh, se k tomu vrátí a vyjdeme z těch odpovědí, které jsme obdrželi ze strany Francie. Co se týče té druhé otázky a také třetí otázky, zda máme vyšší růst případě sektoru malých a středních podniků, u těch pokročilých států, nedívali jsme se konkrétně na tuto otázku. Neskoumali jsme, kde je eh, tento sektor dynamičtější, kde má větší růst eh, v zemích, kde konzistentním i pokročilým způsobem se tento test používá, takže nejsme schopni udělat toto propojení. Zda tento test je skutečným důvodem, proč máte větší růst malých a středních podniků. Tak daleko jsme ještě nezašli v našem hodnocení, ale tady bych rád jednu věc doplnil. Prostřednictvím těchto rozhovorů jsme zjistili, že tyto testy skutečně mohou znamenat rozdíl. Mohou zajistit změnu v členských státech. Je tady celá řada příkladů členských států, kde eh, byly přijaty pokyny co se týče návrhu komise a některé členské státy tomu byly velice otevřené. Čili pokud chtěli přijmout to rozhodnutí, pokud chtěli přijmout eh, legislativní návrh, tak se chtěli podívat také, jaký dopad to bude mít na člen malé a střední podniky. Takže ten politický postoj tam byl takový, že sami přijali pokyny Evropské komise, protože si uvědomili, že to jim pomůže v jejich snahách. Tyto pokyny z evropské úrovně mohou pomoci těmto členským státům, které jsou ochotny prostě přijmout. Průzkum poukazuje na to, že to má dopad na malé a střední podniky. Nechtěli jsme po členských státech, aby toto prohlásili, takže jsme se ještě nedívali na informace, zda rozhodli ve prospěch lepší legislativy, ale když provádějí tento test, tak to má pozitivní účinek, pozitivní dopad na malé a střední podniky, pokud přijmou tyto pokyny. Takže v jistém smyslu tady může být propojení mezi testem pro malé a střední podniky a jakým způsobem si vedou, ale my jsme ještě eh, neprovedli toto konkrétní propojení těchto, in, těchto informací. Částečně to, myslím, odpovídá i na dotaz pana Kellyho i když vy jste se ptal na ty náklady, eh, když jsou uplatňovány tyto testy, je jasné, že pokud eh, provádíte skutečný test pro malé a střední podniky, tak to, tomu musíte vyčlenit určité zdroje. A z několika členských států jsme slyšeli, že mají omezené rozpočty, to se týká pochopitelně všech, ale některé explicitně řekly, že to je nákladné, potřebujete vysoce kvalifikované ekonomy, kteří jsou schopni vypočítat, eh, kvantifikovat různé aspekty, takže musíte mít vysoce specializovaný tým, který může ty testy provést eh, kvalitně. Nebo se můžete obrátit na komisi, protože skutečně potřebujete určité znalosti a to nemůžete zajistit zadarmo. Bude to tedy znamenat určité náklady pro vládu, aby aplikovala tyto testy, ale na základě odpovědí, které jsme obdrželi, si myslíme, že v konečném důsledku to bude přínosné pro malé a střední podniky obecně, pro společnosti. Pokud chcete investovat do zdrojů a chcete zjistit, zda je to ten správný způsob, jak zajistit uplatňování legislativy, ale vždy to bude znamenat i určité náklady. Takže srdečně děkuji vám za prezentaci studie. Všichni jsme dostali také písemné podklady, takže si to rádi eh, ještě prostudujeme. Děkuji vám za otázky a ukončím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu Petersenovi a tímto uzavírám zasedání na dnešní dopoledne a odpoledne zase zahájíme další práci. Děkuji.